tardes, kolegas. Vamos a empezar. Dobré odpoledne. Pustme se do dnešního odpoledního zasedání. Začneme výměnem názoru o situaci v Bělorusku a já bych ovšem chtěl především eh, přivítat hosty z Běloruska. Je tady pan Miklos Harasty, který je zvláštním zpravodajem OSN eh, pro otázky lidských práv v Bělorusku. A dále je s námi Valiancin Stefanovič, místo předseda Běloruského střediska pro lidská práva Věsta. A tak bych chtěl e, při eh, vítat pana Vinkina, který je generálním ředitelem pro východní vztahy tato výměna názoru se bude konat eh, v rámci eh, vztahu nebo v rámci jednání s delegací pro Bělorusko. A já bych tedy chtěl eh, dát příležitost pro uvítací slova. Bělorusko je sice velice často a pravidelně na programu našeho výboru, my jako výbor je, toto se mi velice pečlivě sledujeme. Samozřejmě nás zajímá, co se děje přímo na místě a jak probíhají přípravy na volby 11. října Eh, pan Kojareský, eh, který je předsedou delegace pro Bělorusko, ten dostane slovo jako první, aby nám k tomu mohl něco říci úvodem do problematiky. Chtěl bych srdečně poděkovat za zájem o Bělorusko a také bych chtěl zopakovat několik prvků, které se týkají oficiální zprávy eh, ke vztahu mezi Evropským parlamentem a Běloruskem. Především bych chtěl eh, zdůraznit, že delegace pro Bělorusko eh, byla poprvé s oficiální delegací v Dímsku, poprvé po 12 let, letech. Naše návštěva byla důležitá z hlediska zlepšování komunikace mezi EP a Běloruskem. Zde v sále se momentálně nachází několik členů této delegace, které bych chtěl také poděkovat. Pan kolega eh, Kalněnte Manikis a pan kolega Štětina. Eh, tato skupina, která je velice pracovitá a důsledná, se stará o zlepšení komunikace a také sledování situace opozice v Bělorusku. Chtěl bych potvrdit, že eh, důležitým rozhodnutím eh, před několika týdny to bylo propuštění všech politických vězňů, eh, tak z toho vyvozujeme, že toto osvobození a propuštění je důsledkem souhry mnoha, mnoha faktorů, včetně uvolňování vnitřní situace a blížících se voleb. Máme zde mezi sebou také zástupce eh, běloruské epozice, Pana kolegu bych chtěl srdečně pozdravit a chci říct, eh, že činnost v Jasny a dalších organizací má velký význam také pro eh, dobrou komunikaci zde v parlamentu. Pro nás je důležité a významné zejména to, že Bělorusko očekává zlepšení vztahů s EU z důvodu zjevných, a to ekonomických. Z mého hlediska a z pohledu členů komise je důležité to, že má-li dojít ke zlepšení vztahu, musí eh, k tomu dokázat eh, za určitý podmínek, a to tak, aby Bělorusko respektovalo lidská práva, aby postup v této oblasti eh, byl trvalý a ne pouze vždycky na chvíli a pak nic. Za delegaci pro Bělorusko dnes nejsem schopen garantovat stálost a trvalost tohoto postupu. Nicméně rozhodnutí, eh, která byla přijata, mm, mohou se měnit eh, vlivem různých okolností, mimo jiné politických. Z hlediska zájmu Evropy je důležité, abychom nepřistupovali na žádné kompromisy, pokud se týče základních systémů hodnot, jaké vznáváme zde v Evropě. Ještě jednou bych chtěl poděkovat dalším členům delegace, také našim externím eh, spolupracovníkům, jako je třeba paní Sandra Kalniente, ale chtěl bych podtrhnout, eh, že eh, kvalita a kvalita práce Eh, nám dává eh, tedy naději, eh, že se nedopustíme závažných chyb, a že nezmarníme tu šanci na zlepšení komunikace, která v současné době existuje. Děkuji vám. Děkuji tak eh, především eh, dovolte, abych eh, dal slovo panu Stefanovišovi, který je místopředsedou Běloruského centra pro lidská práva v Jasna. Děkuji vám. Děkuji vám za příležitost k vám dnes promluvit a říct několik slov k situaci, které dnes včelíme v Bělorusku. Čili Bělorusko a lidská práva, tak jak to eh, naznačil předchozí řečník. V současné době v Bělorusku eh, se chystají eh, se chystají tedy volby Situace je podobná situaci v roce 2010 kolem prezidentských voleb. Přičemž máme tady tři odlišnosti. Především tyto volby eh, se odehrávají v nové eh, geopolitické situaci. Zde hovoříme o eh, ukrajinské krizi. Za druhé, Eh, volby v Bělorusku v roce 2015 eh, se odehrávají eh, v situaci, kdy se hospodářská situace zlepšuje a za třetí ty volby v roce 2015 se odehrávají v nepříznivém kontextu situace v oblasti lidských práv to jsme, toho jsme byli svědky celou dobu až do srpna. Došlo k represím vůči nezávislým žurnalistům spolupracujícím se zahraničními médii. Dále eh, zde máme politické vězně, kteří zatím jsou za, za mřížemi a mm, navíc eh, existuje řada legislativních omezení Eh, lidských a občanských práv. Například kriminalizována je zahraniční pomoc, eh, dále jsou stíhány neregistrované organizace a mm, také se uplatňuje trest smrti. V polovině eh, srpna byli omilostněni a propuštěni někteří političtí aktivisté, političtí vězni. A to je něco, co jsme přivítali. E, je třeba poznamenat, že tito lidé byli propuštěni, aniž by došlo k výmazu e, jejich e, trestních rejstříků. Nic, jejich lidská práva nicméně nejsou plná, bývají, jsou sledováni a Eh, je docela možné, že budou snahy eh, zavřít je znovu. V srpnu nicméně úřady eh, změkčili svůj přístup k některým, některým problémům. Například ustalo pro následování cizích, nezávislých, tedy nezávislých novinářů spolupracujících s cizími médií. Také Eh, jsou víceméně nebráněny, je ne, není bráněno demonstracím eh, v Minsku, ale to nejsou žádné systémové změny. My tedy neočekáváme, že by to eh, znamenalo něco trvalého. Pokud se týče Eh, požadovaných změn volebního systému ze strany OECD, tak ty eh, jaksi nenastaly. Jde o změny, které by umožnily transparentnější sčítání hlasů a tak dále. Čili eh, pro nás je pořád nejasné, jak to bude po volbách, také jak ty volby dopadnou a v podstatě nevíme, jaká politika se chystá po volbách. Tady eh, hovořím zejména o systematických a legislativních změnách. Eh, už jsme to viděli. V roce 2011 došlo také propuštění politických vězňů, ale 19. Eh, prosince v roce 2010 naopak se rozběhla vlna ještě ostřejších represí vůči novinářům a také občanské společnosti. Čili zdá se říci, že eh, tady nemáme garanci, nemáme systémovou garanci, že se represe nevrátí. Přáli bychom si, aby tady ty změny skutečně byly systematičtější. Čili Eh, toto by mohlo být, eh, mohlo být předmětem jednání právě mezi delegací Evropského parlamentu a Bělorusku ve snaze mm, způsobit něco trvalejšího. Děkuji vám mnohokrát, pane Stefanovič. Nyní má slovo pan Harači, je e, zvláštní zpravodaj OSN o právech, e, o lidských právech e, v Bělorusku. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát a děkuji za příležitost podělit se s vámi o některé aspekty situace v Bělorusku. Před vele, vele, uda, vele důležitou událostí hnutí eh, v Bělorusku, tedy prezidentskými volbami, jejichž výsledek všichni známe, pročež nezměněná legislativa, nezměněné strukturální zákony, nezměněná situace eh, lidskoprávní a eh, také mm, eh, situace volebních práv nemůže být férová. A určitě férová ani nebyla, od kdy je prezident Lukašenko u moci. Země je stále ještě tou jedinou v Evropě, jejíž parlament 20 let nemá žádnou opozici poslední parlamentní volby v roce, v roce 2012 opět vynesli k moci parlament bez opozice. Ale výsledkem je také poněkud eh, zpřísněné volební právo. Takže otázka, která stojí před vámi, eh, Evropským parlamentem a také před eh, službou paní vysoké představitelky Mogherini, je skutečnost, že eh, pět osob, jejichž propuštění eh, mm, mělo eh, se realizovat již před mnoha lety, že tedy těchto pět lidí stačí na to, aby prezident Lukašenko obdržel jakousi pomocnou ruku před volbami. Já věřím, že tato zpráva je skutečně skvělá. Pane Zdrojevský, je to velmi vyvážená, velmi střízlivá a velmi dobrá zpráva a dík patří i všem eh, zúčastněným, která zdůrazňuje nezměněnou situaci a nutnost eh, trvalé kontroly, trvalého sledování eh, tamní situace. a nutnost neustoupit výměnou za určité eh, punktuální ústupky tomuto parlamentu, parlamentu Běloruska, který je skutečně fraškou. Eh, vy máte v rukou mnoho nástrojů. Jeden je ten, který zmínil již pan Valencin. Političtí vězni byli propuštěni, ale nemohli se vrátit do veřejného života Běloruska. Také je nezměné to, že Bělorusko je jedinečným systémem eh, Catch 22, eh, pokud jde o mediální práva, lidská práva, menšinová práva, eh, to znamená vše je veřejně povoleno pouze na základě mnoha povolení vydaných mnoha úřadů. úřady. Dále za druhé nic není povoleno a za třetí vše, co není eh, výslovně povoleno eh, schválením, to znamená nějakým potvrzením, je zakázáno. Tento systém zakládající se na eh, povolení eh, se nezmění, eh, pokud eh, se nepromění v systém založený na takzvaném ohlašování neboli notifikaci. V loni například došlo ke krutému zpřísnění mediálního zákona a tím pádem se vlastně celý internet dostal pod vládní kontrolu. A sice každý jediný počítač nebo webová stránka, portál či komentář na eh, internetu. A dále byla schválena celá řada velmi přísných zákonů, zatímco ta skvělá hrdina občanská společnost a vězní svědomí eh, čekali eh, ve vězení, než budou propuštěni těsně před volbami. Samozřejmě, což mělo zcela jasné volební dopady. Takže je skvělé, že tito lidé jsou na svobodě, že už netrpí těmi stále se zhoršujícími a zpřísňujícími podmínkami, ale je nutno protestovat také proti zhoršujícím se podmínkám ve vězení. Eh, takže toto vše eh, jsou dobré zprávy, ale eh, je také nutno k tomu připojit to, že se absolutně nic nezměnilo z hlediska strukturálního, eh, z hlediska uvolnění eh, demokracie, uvolnění svobody eh, slova a, a života občanské společnosti. podání eh, eh, ruky v geopoliticky důležitém regionu je sice eh, pochopitelné, ale myslím, že z hlediska lidských práv to musí jít ruku v ruce s větším množstvím ústupků nebo alespoň s přísliby ústupků, například uvolnění sankcí by s tím mohlo jít ruku v ruce. Děkuji vám za pozornost. Vím, že můj čas vypršel a rád zodpovím otázky o situaci a o tom, co lze učinit, aby se um, změnila v jednotlivých detailech. Děkuji. Děkuji a než vstoupíme do debaty, bych chtěl ještě udělit slovo panu Viganovi, je eh, ředitelem eh, příslušným pro tuto oblast eh, generálního ředitelství služby vnější činnosti. Prosím, máte slovo. We, uh, would like to to I my bychom chtěli přispět do této diskuze. Uh, přehledem současných vztahů mezi Evropskou unii a Běloruskem. Evropský parlament se tomu nedávno věnoval na plenárním zasedání, eh, konkrétně v září. Děkuji oběma kolegům za jejich prezentaci. Obě jejich organizace a jejich osoby jsou eh, ceněny jako zastánci lidských práv, jejich práci dobře známe. Od posledních voleb dominovaly e, vztahy mezi Evrop- vztahu mezi Evropskou unii a Běloruskem sankce. E, spolupráce se tedy nerozvíjela a proto jsme se mnohem méně v angažovali v Bělorusku než v jiných zemích východního partnerství, včetně Azerbajdžánu. Během posledních dvou let jsme zaznamenali jisté zlepšení našich vzájemných vztahů. Uvedu několik příkladů, například proaktivní účast eh, Běloruska na eh, partnerstvích, například eh, účast na jednáních o zjednodušení vízového styku nebo partnerství o mobilitě, podepis podpis memoranda o porozumění. Kromě toho jsme vedli dialog o modernizaci a vždycky jsme se volali po eh, co možná největším vlivu občanské společnosti. Eh, jak řekl pan předseda delegace, pan Zdrojevský, poprvé tedy eh, delegace Evropského parlamentu navštívala Minsk. Kromě toho, co řekli, řekl pan Aleštin, se změnil regionální kontext, došlo ke konfliktu na Ukrajině. Bělorusko v této věci přijalo spíše konstruktivní eh, přístup a přijalo tedy výsledek hlasování v OSN, pokud jde o pozici eh, Krymu. A pokud jde o konkrétní podmínky, například odchop, obchod, tak eh, tady byly byla tady jiná situace. Pokud jde o propuštění těch politických vězňů, tak k tomu došlo eh, v září, poté co tedy Bělorusko objevil, eh, obnovilo svůj dialog o lidských, práv, lidských právech. Vysoká představitelka Unie paní Mogherini ocenila eh, tuto událost jako zlepšení vztahů mezi Evropskou uní a Běloruskem a také vyzvala Evropskou unii, aby v reakci na toto eh, propuštění vyslala pozitivní signál. Kromě toho byl tedy úřad ODIHR eh, vyzván k tomu, aby při prezidentských volbách eh, byl zastoupen prostřednictvím eh, dlouhodobých pozorovatelů, aby tu tedy byla jak dlouhodobá, tak krátkodobá pozorovatelská mise. Včera ve Varšavě se konalo zasedání OBSE a bylo potvrzeno, že situaci je možno hodnotit pozitivně, pokud jde o Eh, provádění pravidel zelených ODIHR, nicméně nemáme žádné iluze, nemají je ani pozorovatelé, pokud jde o eh, volební eh, systém. Projekty v oblasti lidských práv na kterých se ODIHR s Běloruskem shodly a které tedy začnou brzy po volbách, jsou další kapitolou v celkovém obrazu těchto eh, vztahů. Jak řekli oba řečníci, propuštění politických vězňů jako takové neznamená, že obtížná situace v oblasti lidských práv se ze dne na den změnila. Zatím nedošlo k systémovým změnám a nejdůležitější požadavek EU, to znamená pro, eh, propuštění politických vězňů. To nicméně bylo splněno. Bělorusko je jedinou zemí v Evropě, která stále uplatňuje trest smrti a kromě toho si musíme uvědomit, že eh, propuštění vězňů bylo načasováno tak, aby se zástupci opozice tedy nemohli účastnit eh, letošních voleb. Jak eh, bylo řečeno v nedávné zprávě, systematické porušování práva na e, e, svobody projevu e, je tedy na každodenním pořádku. My na radě stále ještě diskutujeme o tom, jaký bude dopad tohoto propuštění politických vězňů. V každém případě je to nějaký matatelný krok a O konkrétních implikacích brzy rozhodneme. Poprvé od roku 2010 si poprvé umíme představit konstruktivnější dialog mezi Evropskou unii a Běloruskem. E, nechceme, aby nás někdo mohl kritizovat za to, že jsme nevyužili tuto časově omezenou příležitost a proto se chceme e, tady přiblížit ke zlepšení vztahů s Běloruskem krok po kroku. Nemáme e, žádné iluze o tom, Eh, jaké motivy běloruské vedení má a eh, pan předseda delegace pro vztahy s Běloruskem hovořil o velmi obtížné situaci, která v Bělorusku vládne. Běloruská eh, ekonomika je bohužel jen málo konkurenceschopná v důsledku externích šoků nedostatečné privatizace. To znamená, že je potřeba ji diverzifikovat, modernizovat, privatizovat a je potřeba eh, aby se v těch, ve všech těchto eh, systémových změnách angažovalo mnoho partnerů. Bělorusko učinilo krok správným směrem a jak řekla paní Mogherini ve svém projevu před Evropským parlamentem, je potřeba, abychom tohoto mm, okamžiku využili a abychom tedy eh, začali ve, eh, podporovat dialog s Běloruskem jako s evropským partnerem. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme panu Viganovi a nyní tady zahájíme diskuzi. A nejprve bude mít slovo paní Kalněte. Teprost. Thank you, Mr. Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako ostatní i já vítám propuštění politických eh, vězňů v eh, Bělorusku. A také eh, jsem ráda, že se Bělorusko snaží zastavit hybridní ruskou válku na Ukrajinu. Nicméně ten nejdůležitější test je ještě před námi. A sice transparentní, férové, spravedlivé a svobodné volby. Pozorovatelé OBSE budou tyto volby hodnotit a až je zhodnotí pozitivně, tak teprve poté můžeme začít hovořit o e, vylepšení dialogu mezi Evropskou unii a Běloruskem. Jsem si vědoma toho, že ve vzduchu je konstruktivní změna a doufám, že to bude mít stejný, podobný e, dopad na naše sousedy v Bělorusku. Nicméně nejsem naivní, abych si myslela, že pan prezident eh, Lukašenko dělá tyto eh, kroky najednou. Já si myslím, že je to tedy chladný politický kalkul, protože Bělorusko stále eh, ekonomicky závisí na dotacích z Ruska a tento dialog s Ruskem Eh, s Evropou, pardon, je velmi důležitý proto, aby tuto závislost něčím vyvážil. Ráda si vyslechnu to, co říkají zástupci nevládních organizací zastávající se lidských práv, který, kteří rok eh, za rokem odolávají velkému tlaku v zemi, kde je všechno zakázáno a nic není povoleno. A právě proto jsem ráda, že jste tady formulovali svoje pozvání, že jste tady vyzvali evropské instituce, aby eh, pozitivně zhodnotili nedávný vývoj v Bělorusku. Patřím k těm, kteří se domnívají, že bychom měli s běloruskou společností eh, být v mnohem těsnějším kontaktu, ať už jde o spolupráci na technické úrovni a nejrůznější výměny. Musíme si uvědomit, že právě to jsou lidé, kteří budou strujcem a nositelem změny. My jako Evropská unie musíme pokračovat v naší eh, politice kritické angažovanosti a doufám, že se nám podaří eh, otevřít schromáždění Euronet směrem k Rusku po eh, Bělorusko po tedy v prezidentských volbách, které se v Bělorusku budou konat. Děkuji. Thank you, Chair. I will speak in Latvian. Děkuji, pane předsedo. Budu pokračovat lotyšsky. Já vás zde srdečně vítám, pane Stefanoviči, a také zástupce OSN. Já bych nechtěl tady vést dlouhé proslovy nýbrž eh, zmínit tři body. My samozřejmě podporujeme vše z toho, co řekl pan Drajevský, eh, to je eh, propuštění politických vězňů v Bělorusku. To ovšem nestačí. My, jakožto Evropský parlament a Evropská unie vůbec, bychom neměli neměli přijít o schopnost ovlivňovat další vývoj situace v Bělorusku. Posledních 12 let jsme toho moc nevykonali, pokud se týče rozvíjení těchto činností. Pro nás je důležité setkávat se s opozicí, se zástupci kritických médií a tak dále. kdykoliv kritizujeme Bělorusko, vystavujeme se nebezpečí ohrožení dosud dobré spolupráce. Prostě všude tam, kde existuje spolupráce, kde probíhá dobře, například v oblasti bezpečnosti potravin nebo pohraničních otázkách, všude tam je třeba zachovat a rozvíjet to, co je na naší spolupráci dobrého. Dále, když už je řeč o Bělorusku, uvedl bych příklad Kuby. Jde o zemi, která byla izolována po desítky let. to několik generací, které už ztratili naději, že by se pohled na jejich zemi mohl změnit. A my to, co žádáme od úřadu Bělorusku a všechny ty požadavky a eventuální sankce, ty mají sloužit ke zlepšení postavení obyvatel Běloruska. Děkuji, pan Belder. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, mám dvě otázky. A eh, tedy já už to sleduji jako pozorovatel další dobu. Chtěl bych říct několik bodů. Za prvé, ruská Eh, vojenská přítomnost v Bělorusku se v posledních letech eh, posílila, přičemž Bělorusko tvrdí, že není možné, aby z Běloruska eh, aby z Běloruska vyšla nějaká intervence vůči ukrajinskému území. Rusko také popírá, že by na Ukrajině bylo vojensky přítomno. Nicméně otázka je, eh, jestli eh, slabá hospodářská situace v Bělorusku by nemohla vést Lukašenka k tomu, aby ustoupil a přece jenom nezasáhl na Ukrajině tak, jak by si to přáli v Rusové. Eh, taky třeba pokud se týče dohody které o vzdušných silách, jak tady vidíte další možnosti, otázka lidských práv. U nás je mnoho nezávislých občanských organizací a církví, kteří se snaží eh, o eh, spolupráci s Běloruskem. Jak to tedy vypadá v Bělorusku, pokud se svobody na náboženství týče? Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, tradičně v 21 letech mladí američané jsou považováni eh, za dospělé a mohou požívat alkohol. Po 21 letech u moci eh, Lukašenko dobře ví, eh, jak falšovat volby tak, aby vyhrál a jak prezentovat virtuální realitu jako skutečnost. Otázka je, kdo od koho se učí. Putin od Lukašenka nebo obráceně. Já vidím eh, pět důvodů, proč nepadnout do léčky těchto takzvaných voleb. Za prvé, opozice, opozice je prakticky eliminována z reálné politické soutěže. To nejsou volby, to je znovu zvolení. Lukašenko je jediný, kdo se objevuje v médiích a kdo prostě má kontrolu. Eh, za druhé, eh, v Bělorusku neexistují svobodná média. Máme zde média, média státní, která jsou řízena Lukašenkovými lidmi, tedy lidmi jednoho z kandidátů. Volby Ehm, nelze eh, to zařídit tak, aby byly pod plnou kontrolou pozorovatelů, ať už eh, domácích nebo mezinárodních. Eh, dokonce ani zvláštní zpravodaj OSN pro Bělorusko mm, nebyl nikdy v Bělorusku. Za čtvrté, počítání hlasů se odehrává v místních volebních centrech, přičemž ta centrální volební komise kterou má pod soukratel Lukašenko, rozhoduje s konečnou platností. A poslední bod. Eh, můžete vysvětlit, proč běloruské volby musí trvat 6 eh, dní? Tady Čili my máme vlastně eh, pět dnů a pět nocí, kdy nikdo nebude moci kontrolovat, co se v těch volebních místnostech děje. Na ten poslední volební den bude potom rozhodující. Eh, kolegové, skutečně to propuštění politických vězňů, to bylo divadílko a Lukašenko prostě potřebuje peníze a přístup na evropské finanční trhy. Odtud eh, jeho flexibilita a ochota vůči Evropě. i když se podíváme na jeho administrativní úsilí, úsilí eh, v oblasti eh, umožnění minských dohod, eh, tady jsme ještě daleko od výsledků, konečných výsledků. Tady máme pořád případy, kdy lidé prostě mizí a jsou zatím, je zatím státní moc a předtím nelze zavírat oči. Za druhé, Bělorusko velice rádo bude podporovat Rusko v rozšiřování eh, jejich zahraničních vojenských misí. Eh, nedávno eh, se mm, byla založena základna vzdušných sil blízko u našich hranic a teď se má rozšiřovat. Je to něco podobné jako v Sýrii já eh, musím říct, že já v podstatě ani nemám ani otázku, spíš jenom eh, jednu snad na pana Stefanoviče. Řekněte nám zcela otevřeně, eh, co slibuje Lukašenko svému lidu. Co vlastně může slibit? Ekonomika je na dně? Toto je už jenom napůl nezávislá země. Možná, že o eh, budoucnosti Běloruska, toho více budou vědět v Moskvě. Čili vlastně, co on slibuje svým voličům. Bien, je comprends évidemment les, les enjeux humanistes et de plural... Děkuji, já samozřejmě eh, rozumím humanitárním úvahám a stranické eh, rozmanitosti. Dodržování lidských práv, národná svrcho, národní svrchovanost byly také zmíněny a současně ale nechceme, aby eh, lidu eh, vládly oligarchové na základě technokratických struktur, což je srovnatelné s EU. ta struktura by mohla být sdílena se Švýcarskem, ale e, nikoli z EU, protože každým rokem vzniká něco e, proti vůli lidu. A intervence jsou konec konců také kontraproduktivní. To vede k izolaci zemí. A když se držím logiky některých zde přítomných e, kolegů, tak jde o to, že politika vyplývá z ekonomiky, z volného trhu Tady je nutno být um, otevřený. Pokud ekonomika eh, podporuje pluralismus, tak je nutno se otevřít Bělorusku a dodržovat tak vlastní zásady. V roce 2014 jsem sám navštívil Minsk a také jsem původně měl určité výhrady, pochybnosti, Stejně tak jako někteří z vás, e, byl jsem ovšem překvapen. Není to Švýcarsko, to je jasné, ale je to e, země, která se mění, dochází také k ekonomickým proměnám. Jsou zde také vytvářeny zóny e, s nízkými daněmi a i na politice vůči Ukrajině je vidět, že Bělorusko se snaží zaujmout jinou pozici sankční a izolační politika není pragmatická a v každém případě kontraproduktivní. Pokud jde o čestnost pana Lukašenka, tak bych chtěl ještě připomenout, zdali naše vlády jsou, vž, jsou vždy čestné a upřímné. Ne, jde jim vždy o národní partikulární zájmy a ani eh, vlastně nevím, eh, proč ehm, zde chceme odsoudit eh, zrovna tohoto prezidenta ehm, pod záminkou, že je méně čestný než jiní. Evropská unie udržuje také vztahy se středoazijskými zeměmi, kde jsou režimy srovnatelné s Běloruskem. Takže nerozumím eh, dobře eh, tomu, proč eh, se trváváme na sankční politice Evropské unie. Jsem otevřen ehm, otázkám lidských práv a oceňuji, si, oceňuji práci nevládních organizací, které jsou zde dnes zastoupeny, ale chceme-li dosáhnout otevření a proměn zemí, tak nesmíme prohlubovat ještě jejich izolaci. Děkuji, pan Štětina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane Stefanoviči, vítejte na půdě Evropského parlamentu. Jsem rád, že jste přijel. A to i z toho důvodu, že s Vjasnou u nás v České republice už dlouho spolupracujeme. Já mám tu čest být eh, členem správní rady eh, občanské společnosti občanské Bělorusko, kterou ještě založil Eh, bývalý prezident, dnes zesnulý již eh, Václav Havel. A velice často jsme eh, se zabývali především svobodou tisku a svobodou informací v Bělorusku, a to velmi kriticky. Mám smutné zkušenosti osobní. Hmm. <coughs> <coughs> 39. No. ¿Už es? ¿Už es? Sí, ahora mismo sí. Můžeme já můžu, budu pokračovat. Já jsem chtěl říct, že mám e, nedobré osobní zkušenosti, poněvadž na předposledních volbách e, s mým tehdejším kolegou, pozdějším ministrem zahraničních věcí, panem Schwarzenberkem, jsme nebyli vpuštěni e, do, do Běloruska na prezidentské volby. Já si myslím, že to, co se odehrálo eh, teď nebo odehrává teď před volbami a jak to správně pan Zdrojevský pojmenoval ve své rezoluci, eh, to, co se odehrálo s propuštěním vězňů, to je prostě normální předvolební trik, kterého se diktátoři prostě dopouštějí vždycky, když je jim ouvej. Počkejme si na výsledky. Počkejme si na výsledky voleb a potom teprve uvažujme, co bude se sankcemi a jaký, vřel, jak, jaký vřelý vztah bude mít Evropská unie eh, s Běloruskem. A s tím, co jsem řekl, souvisí moje otázka, pane Stefanovici. Eh, jak to vypadá nyní s přístupem opozice před volbami centrálním médiím? Změnilo se něco nebo nezměnilo? Děkuji za pozornost.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 Uh, why do you, what do you think on um, which country is mostly supporting? Uh, A co očekáváte od Evropského parlamentu? Co by se mělo udělat ve smyslu malých krůčků uh, v um, tomto ohledu. Pan Tanok, děkuji, pane předsedo. Já jsem byl v Bělorusku před 15 lety, krátce po zvolení do Evropského parlamentu a musím říci, že bohužel se toho mnoho nezměnilo. E, tuto konverzaci slýchám opakovaně. Evropská unie zkouší různé strategie, angažma, neangažma, cukr a byč, ale nic s velkým úspěchem. A e, je to nadále Kuba Evropy, tedy izolovaná země. Moje otázka nenutně souvisí s lidskými právy, ale zajímalo by mne, eh, jak pokračuje ekonomická unie EU, eh, e Rusko eh, a Kazachstán. Je to něco, co eh, mohlo být ovlivněno eh, anexí Krymu a Donbasu, vzhledem k tomu, že Ukrajina se pohybovala směrem na západ a eh, nepřijala štědrou nabídku Moskvy připojit se k této Euroazijské unii. V minulosti, když jsem před desetiletím navštívil Bělorusko, tak oficiální projekt Minsku byl Bělorusko-Ruská unie, ale nic se nedosáhlo ani ne měnová unie s eh, Moskvou. Já eh, si myslím, že Lukašenko by nikdy eh, neposlouchal Putinovi příkazy a Putin se domníval, že Lukašenko a Bělorusko by mělo být pouze další oblastí jeho říše. Takže hm, zajímalo by mě, jak ten modernější projekt Euroazijské unie pokračuje, postupuje, je to určitý fiktivní projekt vytvořený autoritářskými režimy a e, má posloužit e, jako určitá alternativa pro například Ukrajinu nebo Arménii, která které se snaží o e, západní partnerství partnerství a vyjednávají o přistoupení, respektive asociačních dohodách a dohodách o rozsáhlém volném obchodě. Je tady snaha je právě eh, zahrnout do nedemokratického autoritářského režimu. Děkuji, pan Nelson. Děkuji vám. Přicházím ze Švédska a sedím v naší delegaci pro vztahy s Běloruskom. Začátkem roku jsem společně ve Štokholmu eh, se v centru Olafa Palmeho setkal se zástupci Běloruska a dalších zúčastněných stran. Byli frustrovaní a říkali, že eh, jsou nesmírně frustrovaní z toho, že Evropská unie je tak obezřetná, tak opatrnická a eh, neodsuzuje zřetelně lidskoprávní situaci u nás. Já mám za to, že nyní v plénu jsme schválili dobré usnesení. Je vyvážené, je zřetelné a myslím, že v této chvíli jsme otevřeli okno pro nový dialog. To je také dobře, ale musíme mít také představu, jak to bude pokračovat po volbách, co se stane poté. Musíme mít jasné, jasně vytipované kroky. Ale když k tomu nedojde, když nedojde ke zlepšení, co uděláme poté, jaké nástroje pak máme k dispozici, abychom mm, zostřili náš tón vůči eh, eh, Bělorusku. Eh, vy jste některé nástroje zmínil, ale my musíme být rozhodnutí je také uplatňovat. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo očekávání evolučních změn v Bělorusku. To je celkem rozumná strategie, pokud ovšem ta strategie povede ke změnám. Co se týče před eh, voleb prezidentských, to je vlastně další v řadě událostí. Jestliže pozorovatele se shodují na tom, že eh, velká a ještě větší část obyvatelstva mu dává podporu, tak eh, je tedy otázka, eh, jak se zaměřit nejenom na eh, sledování voleb, ale už na tu předvolební kampaň, jak zajistit to, aby opozice byla schopna se více dostat do povědomí obyvatel. Nejde o to, aby měla rovný přístup jako eh, Lukašenko, ale aby měla vůbec nějaký přístup, aby se o ní vůbec trošku vědělo. Eh, čekání na výsledky, to není zrovna strategie, výsledky jsou předem jasné, ale myslím, že je třeba eh, zabývat se tou volební kampaní a informovat o tom. No a druhá věc, to je povaha systému. V v Bělorusku to je diktatura ne jedné strany, ale diktatura bez strany. To je eh, režim, eh, který eh, mentálně je následovníkem sovětských časů, sovětské propagandy. Kdybychom my sami neprocházeli vlastní kulturní krizi, tak to bych, bychom se měli z čeho víceméně radovat. My dneska v Evropě vnímáme eh, mnoho, mnoho eh, extremistických jevů, tady vidíme, ale my to prostě vidíme i v Bělorusko. Před eh, volební komisí, tou budovou, tam tedy stojí Leninova socha, jsou tam Marxové, jsou tam Engelsové, my mm, všem takové jevy můžeme otevřeně komentovat a já děkuji kolegům z naší delegaci, že místo předsedovi eh, volební komise eh, bylo řečeno, že eh, on se domáhá toho, abychom respektovali eh, volby, výsledky voleb a přitom má eh, v kanceláři sochu eh, Lenina, který po dvou týdnech rozprášil jediné volené těleso, tenkrát Rusku. Další je tady otázka kulturní. My musíme se zabývat podmínkami, v jakých se nachází kultura. Třeba když se podíváme na problémy, s jimiž se potýkají eh, běloruští učitelé v Bělorusku a tak dále, i to bychom měli eh, komentovat. Že nejde o nějaké tady abstraktní principy, ale prostě eh, komentování konkrétních jevů týkajících se svobody Eh, další věc eh, jsou svobody pro menšiny. Že chceme opravdu eh, uvést do pohybu nějaké procesy zbližování a tedy na základě toho, že změny, které vidíme, by měly být trvalé, Eh, no tak eh, ano, tak upozorňujme na věci, kde očekáváme změnu a eh, kde změny budeme vnímat jako pozitivní jevy. Na, například takovou věcí by měla být také svoboda pro opozici v době předvolební. Čili skutečně nečekejme jenom na výsledky voleb, snažíme se situaci už teď ovlivňovat toto opravdu vypadá jako sovětské časy a bez desovětizace tam prostě svoboda nebude. Toto je skutečně poslední pozůstatek sovětismu v naší části světa. Muchas gracias, señor Jure. Con esto damos por terminado el debate. Děkuji. Tím jsme tady ukončili rozpravu v této věci. Ještě jednou obdrží slovo naši hosté, každý z nich pět minut a pokud bych se chtěl přihlásit do slova i pan Vegan, Vegan mě, eh, ať mi dá vědět. Takže nejprve pan Haraš tím prosím. Ano, děkuji. Eh, několik řečníků hovořilo o změnách. O dalekosáhlých změnách, které musíme podporovat. Jde o to, že v Bělorusko k žádným změnám nedochází. Je to prázdná, je to tady takto jednoznačně řečeno. Ti lidé jsou sice propuštěni z vězení, ale nejsou svobodní, nejsou to svobodné osoby. Já si myslím, že absolutní minimum, které e, může tady parlament učinit, e, Evropský parlament, který tedy přijal, navrhuje toto usnesení. Já si myslím, že Evropský parlament by tedy měl požadovat to, aby se navrátila občanská politická práva těchto vězňů tím, že se jim vymaže trestní rejstřík a že, bude, že budou mít možnost se účastnit eh, politického života. Eh, z těch pěti eh, u dvou ten proces pokračuje. Nejdůležitější osoba, bývalý prezidentský kandidát je v domácím vězení a jiný prezidentský kandidát ze stejných voleb byl odsouzen za stejnou věc jako pan Ivan Statkevič se právě vrátil do země a byl zase uh, zatčen. Tolik tedy k těm změnám. Za druhé, to, co v tuto chvíli zažíváme, je pátý díl seriálu. Eh, pětkrát jsme zažili stejné drama a stejnou eh, úlevu před volbami stejn, vždycky byl autorem stejný prezident a následně po volbách se nic nezměnilo. To znamená, že si myslím, že eh, bychom měli být opatrní, počkat do voleb a uvidíme, jaký tady bude výsledek po volbách. Za třetí, byl tu zmíněn příklad Kuby. Já Eh, bych rád připomněl eh, Rumunsko, Jo, které se nezúčastnilo agrese v roce 1968, nezúčastnilo se Pražského eh, jara společně s dalšími zeměmi Varšavského paktu. A bylo tedy v té době chváleno západními mocnostmi za svou nezávislost. Je to podobné jako s propuštěním Eh, těchto vězňů. Eh, oni za to také tedy dostali něco dostali, ale zároveň to tady byla tvrdá stalinistická diktatura, možná nejhorší z Evropy, eh, možná s výjimkou Albánie v té době. A skončilo to také velmi krutým, krvavým způsobem. To znamená, že můžeme kromě Kuby najít i jiné paralely. A ještě jednou bych se rád vrátil k volbám. Paní Jarmošina, což je vedoucí ústřední volební komise, právě vydala následující statistické údaje. Méně než půl procenta členů volební komise je delegováno opozičními stranami. Méně než půl procenta. A kromě toho eh, doporučila nebo nařídila, aby při televizních diskuzích, eh, protože tato země nemá soukromé televizní kanály, má pouze státní eh, televizi, aby tedy v těch státních televizích neprobíhaly diskuze s prezidentem, Eh, může být tedy zastoupen nějakým zástupcem a ty čtyři kandidáti by měli diskutovat po dvojicích. Důvodem je to, že by eh, bylo pro prezidenta eh, ponižující, kdyby hovořil s nezaměstnanými lidmi a pokud by tedy mohli hovořit všichni čtyři zároveň, tak by to znamenalo, že že by všichni tady najednou utočili na prezidenta a to není tady důstojné. On byl vždycky uh, tak toto vždycky vypadalo od doby, kdy eh, pan prezident Lukašenko vyhrál volby, stal se prezidentem. Já si myslím, že to není tedy eh, pokračováním sovětského pořádku, protože, Lukaše, protože Bělorusko bylo fungující demokracií dříve, než se tedy Lukašenko dostal k moci a potom eh, se ta situace takto zvrátila. Já bych tedy chtěl říci, že pokud chcete eh, pomoci občanské společnosti, nabídnout pomocnou ruku, pokud chcete tedy pomoci těm, eh, kteří se zastávají lidských práv a trpí tímto útlokem, útlakem, tak se domnívám, že byste měli i nadále formulovat svoje požadavky a měli byste je tedy podpořit eh, malými kroky, požadovat reformy, reformy, které tedy budou eh, skutečnými hmatatelnými výsledky. Eh, děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Haraštime, a nyní má slovo pan Štefanovič. Пытаюсь ответить на вопросы, которые задавались. Já se pokusím nejdříve eh, odpovědět na otázky. Já jsem se pokusil eh, je tady si je zapsat. První otázka se týkala svobody vyznání a náboženství. Tady bych vám chtěl říci, že eh, my máme v Bělorusku legislativu o náboženských organizacích, Hovoří se zde o tradičních a netradičních eh, vojenské, eh, pardon, eh, náboženských praktikách. Čili sem patří ruská ortodoxní, katolická, islámská, všechno ostatní jsou netradiční a zhruba pět, pěti lety, před pěti lety nebo tak nějak byly Eh, příznivci těchto netradičních náboženství pro následování. Eh, v posledních letech to pro následování eh, není příliš patrné, přesto existuje několik případů za účast na nepovolených schromážděních. A Dále došlo eh, k dohodě o spolupráci s novoprotestantskou církví, což je eh, taková větev ruské ortodoxní církve. Eh, pokud se týče Lukašenkových slibů občanům, no tak On nabízí mír a stabilitu a toto je e, podstatná část jeho programu. Jeho e, postější e, prohlášení ukazují na hodnotu nezávislosti Běloruska. Tady hovoří o tom, že Bělorusko má být nezávislé, má být lepší, má e, růst a když se podíváme na to, co říkal e, na začátku e, svého nástupu k moci a když se říká to, co dnes, tak to je mezi tím velký rozdíl. V roce 2010 Eh, nabízel eh, lidem příjem tisíc dolarů ročně, to už je teď pryč, teď hovoří o míru a stabilitě. A také, eh, když se podíváme na situaci na Ukrajině, mm, tak to začíná být eh, také důležitější a eh, prostě eh, je lidem vtloukáno, že demokracie je prostě něčím, co má také své důsledky, negativní důsledky. Dále není zde svoboda v elektronickém prostoru, není zde pluralita, není zde svoboda pro slovo, svoboda tedy vyjádření názoru. V televizních programech eh, tam hraje hlavní roli Lukašenko a mm, on tedy nevidí jako nutné eh, se vůbec tedy účastnit eh, nějakých předvolebních debat. Pokud se týče partnerských měst, tak to je myšlenka, kterou eh, bych jenom podpořil. Tím by se mohly posilovat kontakty mezi lidmi. Otázka tedy eh, je, eh, jestli by to nedopadlo jako z sovětského Ruska, eh, kdy by se dostávali ven jenom eh, prostě prověření kádrové. Ale možná, že by se toto mohlo týkat také mladých lidí, lidí z občanské společnosti a tak dále. Čili to by skutečně mohlo pomoci a já bych chtěl poděkovat eh, eh, tedy eh, německé, členů německého parlamentu, kteří zorganizovali program pro děti postižené tou černobylskou katastrofou. A co se týče Euroazijské unie, tak tady musím přiznat, že nejsem expert ale e, řekl bych, že ono se to nakonec nevyvinulo tak, jak e, to bylo původně e, zamýšleno. Na začátku ruské agrese vůči Ukrajině byly zavedeny sankce, no a Rusko Eh, nemá příliš zájem na to, aby ještě sponzorovalo eh, běloruské hospodářství. Oni mají svých problémů dost. Eh, takové ty takzvané hospodářské války, kdy třeba se nelze dostat, řekněme, k mléku z určité země. No, Eh, jsou zde produkty, které se dostanou eh, běžně na ruský trh, ale třeba eh, plody moře, s těmi je to horší, ty se prostě na trh hned tak nedostanou. No a my jsme vždycky byli toho názoru, že ta Euroazijská unie je záležitost spíše eh, politická nežli ekonomická. Eh, v podstatě je to o vlivu Ruska v postsovětském prostoru. A co se týče eh, té letecké základny v Bělorusku, to ještě pořád nevíme, jak se k tomu běloruská vláda postaví. Pro Lukašanka je to těžké rozhodování. A já samozřejmě tomu rozumím. Tam, kde eh, není eh, veřejná politika, tak ono těžko lze očekávat nějakou, eh, řekněme, možnost politických změn. Ano, eh, lidi vnímají víceméně tyto volby jako co si administrativního. A jak řekla šéfka eh, volební komise, pro ně nejsou důležité výsledky volební, ale aktivní účast obyvatelstva. Ty výsledky už jsou v podstatě známy a také e, právě tato e, šéfka e, této volební komise říkala, že ty volby to je něco jako běžný život, víme, k čemu život vede a čím končí. Ještě možná jedna věta k sekci se Evropského parlamentu a jeho rezoluce. Eh, významné zlepšení v oblasti svobody v médiích, eh, respekt běžných práv eh, občanů a opozičních aktivistů a respekt právního státu a základních práv. To všechno je důležité pro zlepšování vztahů mezi eh, Běloruskem a Evropskou unii. Myslím, že lépe se to vyjádřit nedá. Takže ještě dvě minuty pro vás, eh, abyste mohl odpovědět. Jediný komentář, který bych chtěl učinit, je, že eh, zatímco pan Harašty řekl, že v Bělorusku nedošlo k žádným eh, změnám, eh, pan Stefanovič řekl některým, ale nedostatečným. Pro nás je klíčové, zdali se chceme více zapojit do dění v zemi, abychom přivodili změny a trvalé změny a abychom získali zemi pro Evropu, ale, anebo zdali chceme nadále zemi eh, izolovat. To je eh, věc politické volby, kterou musíme učinit a mm, ta bude určitě podmíněna těmi poznámkami, které jste učinili. Je jasné, že eh, nemůžeme vystavit biankošek nikomu, ale po významné změně propuštění politických vězňů, a to bychom neměli umenšovat nebo bagatelizovat, Vím, že eh, pro každou eh, rodinu eh, těch propuštěných vězňů je to mm, velká změna a je to mm, velká událost, takže bychom mm, to neměli bagatelizovat. Určitě můžeme o věcech dále debatovat, ale je důležité pro Evropskou unii, abychom nadále formovali realitu, nejenom naše vztahy s Běloruskem, ale také eh, vnitroběloruskou situaci, ekonomickou, politickou. A mohu vás ujistit, že určitě budeme podrobně zkoumat průběh prezidentských voleb a samozřejmě dodržování občanských a politických práv eh, při eh, eh, snaze o podporu dalších kroků a dalšího vývoje v zemi. Děkuji vám, pane Vigane. Děkuji našim dvěma hostům a za krátko budeme pokračovat dalším bodem pořadu jednání volby na Sri Lance. Já bych chtěl za sebe srdečně poděkovat vám všem, protože propuštění vězňů je samozřejmě něco, o co jste se zasloužili vy a skutečnost, že eh, rodiny se mohly opět spojit se svými příbuznými, je velký krok a velký úspěch. Děkuji. Please silent. Prosím o klid. A můžeme přistoupit k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jak jsem již předeslal, půjde o parlamentní volby na Sri Lance. Volby se konaly 17. srpna a kromě pozorovatelské mise pod vedením Kristiana Predy vyslal Evropský parlament i delegaci čítající šest členů pod vedením Ignácia Korá. Po prvních informacích pozorovatelské mise voleb eh, byly volby organizovány dobře. Voliči si skutečně mohli vybírat mezi jednotlivými a různými stranami a kandidáty a mm, podle informací eh, to byly snad eh, nejmíru milovnější volby, eh, jaké kdy v zemi proběhly, ale snad nejzasvěceněji nám o tom může říci pan Preda. Děkuji vám, pane předsedo. Jak jste uvedl, já jsem byl eh, vedoucím eh, pozorovatelské mise EU příležitosti eh, voleb na Sri Lance 17. srpna 2015. Tým expertů pod mým vedením se stávalo z 85 členů mezi nimiž eh, se nacházeli i krátkodobí volební pozorovatelé, to byli zejména naši kolegové z Evropského parlamentu, delegace šesti kolegů pod vedením pana Kora, který sedí tam vzadu. A jinak se jednalo, jak je obvykle, eh, odborníky z všech členských států Evropské unie a navíc také z Norska a Švýcarska. Takže byl to skutečně eh, tým, v němž byly zastoupeny všechny státy Evropské unie. Volby se konaly po eh, důležité události z začátku eh, ledna. Prezident byl poražen ve volbách a sice svým blízkým spolupracovníkem eh, Syrizinou a Syrizina se tím pádem eh, stal eh, šéfem vlády. Napřed ustavil provizorní nebo prozatímní vládu, ale s příslibem co nejdříve uspořádat parlamentní volby. Institucionálně viděno e, to okamžitě možné nebylo a proto se e, volby konaly až 17. srpna letošního roku a e, proběhly v podstatě velmi zdárně. Já mohu informovat o tom, že jsme e, měli volebního komisaře a volební se sestávající z různých členských států a volební komisař e, sestavil skutečně velmi kompetentní tým. Měl jsem také možnost pozorovat průběh voleb v zemi a bylo to skutečně velmi dobře pořádáno, velmi e, nestranicky a také logisticky vzato jsem eh, měl dojem, že to proběhlo velmi úspěšně. Během volební kampaně ovšem došlo také k násilným incidentům, ale jednalo se spíše o eh, izolované ojedinělé případy. A to nejdůležitější ale bylo to, že eh, v den voleb eh, se žádné významnější incidenty neodehrály, v podstatě panovala velmi dobrá nálada, eh, takže voliči mohli bez jakýchkoliv zásahů nebo narušení průběhu odevzdat své hlasy. V podstatě mm, i v naší zprávě je uvedeno, že nebyly důvody ke stížnostem. Nutno ale říci, že volby vyústily v předvydatelný výsledek. A sice UNP, eh, Sjednocená národní strana, eh, získala 46 ehm, hlasů a eh, strana svobody 42%. Z důvodu volebního práva na Sri Lance to znamená jas jasný eh, volební, jasné volební eh, vítězství ehm, eh, koalice UNP a ve vládě je vlastně tato koalice zastoupena premiérem a to bylo vlastně potvrzení rozhodnutí prezidenta Siriziny, který před několika měsíci Um, eh, učinil z předsedy strany eh, také volebního lídra. Ještě bych chtěl eh, uvést, že tento výsledek je také zárukou stability v zemi. Na zcela zvláštním pozadí Sri Lanky a také na základě některých ustanovení která mm, jsou eh, snad i mm, podivná. Je tomu tak, že prezident státu eh, je současně eh, předseda strany. předseda strany UNP, tedy Sjednocené národní fronty. Tím chci říci, že na vládě se podílejí um, ty dvě největší strany v podobě eh, premiéra a eh, eh, hlavy státu. Což je celkem vzato zárukou stability pro zemi. Navzdory občanské války má země za sebou eh, mnoho let nepokojů, přesto mm, je zde nyní určitá záruka stability. Pokud jde o volební průběh, tak eh, ten se řídil eh, víceméně mezinárodními standardy. Je zde ale jedna zvláštnost na Sri Lance, totiž volební kampaň není upravená a do volebního eh, klání eh, jsou investovány i značně vysoké částky. Setkali jsme se například s kandidáty, eh, kteří tvrdili, že vynaložili na svou kampaň až 500 tisíc eur. Pak byli přítomni i národní pozorovatelé, s nimiž jsme hovořili a ti nám uvedli, že na kandidáta bylo vynaloženo až 2 miliony eur což jsou obrovské částky na takovouto volební kampaň. V zásadě e, jsou to skutečně přemrštěné sumy. Pokud jde o veřejné volební reklamy, e, tak ty jsou do jisté míry omezovány. v minulosti tomu tak eh, nebylo. V minulosti eh, byly po zemi rozvěšeny volební plakáty, eh, letos značně méně, ale veřejnost a také politici to uvítali. protože vše probíhalo skromněji. Zpráva eh, o průběhu eh, voleb eh, byla již předložena. Jedna věc nás ale překvapila, totiž kandidáti v podstatě nemohli eh, provádět eh, volební kampaň eh, na osobní úrovni, to znamená navštěvovat voliče přímo v jejich domovech, což bylo pro některé kandidáty překvapením, ale každá země má své zvyklosti. Už jsem se o tom zmínil v souvislosti s financováním voleb a ustanoveních o nich skutečně došlo k vynaložení vysokých částech, což může eh, ve volebním kání vést k nerovnováze. Dále naše pozorovatelská mise zaznamenala ještě jednu zajímavost, eh, která se týká účasti voleb, eh, která byla spíše skromná. Celkem pouze 13 žen bylo zvoleno do parlamentu a Celkově má parlament 225 poslanců, takže poměřováno tímto celkovým počtem je podíl žen poměrně nízký. V 50. a 60. letech ovšem eh, byly ženy eh, v této zemi velmi angažované. V té době platila Sri Lanka za příklad ale eh, nyní máme pouze 13 eh, žen poslankyň eh, z těch 225, ale to je nutno brát v potaz. I o tomto tématu jsme vedli zajímavé diskuse. Takže tolik k mé zprávě. Ty volby skutečně byly uspořádány velmi dobře. V podstatě nedošlo k žádným incidentům, kterých by stálo za to hovořit. Obvykle když eh, provádíme pozorovatelskou misi, tak se setkáváme vždy s většími problémy i logistického charakteru, ale zde to vše proběhlo velmi dobře. A také jsme byli potěšeni tím, že nás Sri Lanka eh, vůbec pozvala eh, na tuto prezidentskou volební kampaň, protože rok předtím si země nepřála žádné pozorovatele pro mě to byl i důležitý politický signál. Opakuji ještě jednou, volby proběhly velmi dobře, pozitivně a pro nás e, to je i důležitý základ pro další spolupráci. Kromě toho je nutno dodat, že v posledních e, letech Sri Lanka zaznamenala i e, silnou čínskou ofenzivu v a v této souvislosti je nezbytné eh, vztahy eh, se Sri Lankou dále rozvíjet a mm, proto eh, považuji naši misi za důležitou, blahopřeji místním orgánům k jejich práci. 15. října odjíždím ještě jednou na Sri Lanku a předložím tam svou závěrečnou zprávu. A Jak obvykle předložím i naše doporučení, které obvykle předáváme eh, vedoucímu volební komisi. Eh, Setkám se se zástupci tisku, nezávislých eh, nevládních organizací a předložím tam svou zprávu, ale vše proběhlo skutečně velmi pozitivní, pozitivně a takové budou i závěry. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, za vaši práci a nyní má slovo pan Korál, který byl také součástí té diskuze. Já dodám pouze několik málo slov k tomu, co říkal pan Preda. Začnu skutečností, že eh, bylo velmi dobré, že hlavní pozorovatel byl poslanec Evropského parlamentu. Díky tomu nás spojila velmi těsná spolupráce. bohužel bez mikrofonu. Když tedy pracujeme s OBSE, s úřadem ODIHR, Pane Koral, prosím, když se chcete přihlásit, musíte e, se přihlásit o slovo, prosím. Já jsem chtěl pouze říci, Eh, to, co jsem tady dodal, eh, a sice to, že eh, jsme velmi dobře spolupracovali s velvyslancem. Chtěl jsem podobně jako pan Preda říci, že volby proběhly ve, velmi klidném, klidné atmosféře. Zaznamenali jsme velmi optimistickou atmosféru, když lidé chodili k volbám. Kromě toho jsme si všimli toho, že ty volby byly zorganizovány velmi dobře, e, pokud to srovnáme e, s mezinárodními standardy. Pan Christian Preda už řekl, že e, tam bylo zastoupeno málo žen, jak mezi kandidátkami, tak mezi zvolenými poslankyněmi a kromě toho eh, jsme tedy měli pocit, že volební komise měla velké pravomoci. Eh, to je to, co jsme tedy eh, formulovali do našeho poselství nově zvolenému parlamentu nové volební právo by tedy mohl, mohlo upravit mandát volební komise. Jinak se domnívám, že všechno probíhalo pokojně a celkový dojem z voleb byl pozitivní, pokud jde tedy o, to, o tu naši krátkodobou pozorovatelskou misi. Děkuji. Nyní už má slovo pouze pan Manon, pa, pan Orden, pa, pardon. Já tady budu mluvit za přátelé Sri Lanky v Evropském parlamentu. Jsem tedy potěšen tím, co jste říkali, že eh, ty volby proběhly dobře. Já si myslím, že to potvrzuje to, že po porážce terorismu na Sri Lance vládne demokracie. Nyní doufám, že se tedy podaří brzy překonat eh, potíže se statutem GSP+, Eh, to se týká tedy dovozu ryby, ryb a podobných otázek. Jsou to tedy záležitosti, eh, které musíme rychle překonat. Rád bych se zeptal na několik otázek. Byly tu nějaké rozdíly v tom pozorování voleb mezi jednotlivými skupinami, protože jedna ze skupin jela na sever, e, jiná byla kolem Kolomba. Já bych se e, tedy chtěl zeptat, jestli jejich zkušenosti byly podobné. A kromě toho e, bych se rád zeptal, jestli tady byla nějaká konkrétní záležitost, která dominovala těm volbám. Pan Celer, prosím. Ano, já se pokusím na tu otázku části odpovědět, protože jsem eh, působil na severu kolem Jaffny a na ostrovech do roce 2012 byly tyto oblasti eh, obsazeny armádou, uzavřeny a to znamená, že jsou tu patrné důsledky občanské války, dvě třetiny budov jsou zničeny, infrastruktura eh, taktéž není eh, v takovém stavu jako ve zbytku země. Pokud jde o volby samotné, tak na severu země byly pokojné, něk- nejprve se objevovaly obavy, jestli nedojde k nějakým incidentům, nicméně se tak nestalo stalo. Volební účast nicméně byla nižší než ve zbytku eh, země, na zbytku ostrova a zvítězila Zvítězila tedy eh, Tamilská národní aliance, hm, získala většinu křesel, protože to je právě oblast, kde žije tamilská menšina. Eh, možná bych si k tomu dovolil dodat, že existuje mnoho Tamilů, kterým se zatím nepodařilo eh, vrátit do země a jsou tedy vyloučeni z volebního práva. To znamená, že volit může pouze ten, kdo se zdržuje na Sri Lance. My jsme do našeho stanoviska zahrnuli i to, že ten proces národního smíření mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva bude jednou z priorit stávajícího, tedy nového parlamentu a nové vlády, která eh, vznikne. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo ještě pan Préda. Může ještě jednou reagovat, pokud bude chtít. Děkuji za všechny tyto reakce. A dovolte mi, abych krátce Fan Ordenovi. Pokud jde o rozdíly mezi jednotlivými týmy, mezi jednotlivými skupinami v pozorovatelské misi, tak musím říci, že ty týmy pokryly všechny volební okrsky. Byli jsme tedy rozděleni, rozděleni mezi volební okrsky Pozorovatelé tam byli přítomni několik týdnů, mohli cestovat po ostrově a rozdíly v práci samotných pozorovatelů nebyly velké. Nicméně si dovolím uvést jeden údaj, jedno číslo. 97 pozorovaných volebních místností bylo pozorovateli shledáno v pořádku, eh, měli je za dobré. To znamená, že tu nemohly být žádné významné rozdíly mezi jednotlivými skupinami. V jiných zemích jsou ty problémy úplně jiné. U těchto, při těchto volbách v rámci předvolebního boje došlo pouze k jednomu většímu incidentu, který se týkal jednoho regionu. Vysvětlím vám to. Dva, tři dny před volbami volební komisař vydal pravidlo, které hovořilo o tom, že diplomaté nesmí vcházet do volebních místností, že nesmí tady vstupovat do volebních místností. Vysvětlení bylo tedy podobné a my jsme e, jako volební komise se k tomu vyjádřili, ale a následně tedy diplomaté měli opět možnost do volebních místností vstupovat, ale to byl, to byl pouze menší incident, který se nám rychle podařilo vyřešit. A jak už jsem řekl, větší rozdíly mezi jednotlivými oblastmi tu nebyly. Je pravda, že na severu byla o něco nižší volební účast a Zároveň bylo jasné, že strana TNA, to znamená Tamilská národní aliance na severu zvítězí, to věděli všichni. My jsme představitelem této strany hovořili na počátku naší pozorovatelské mise. Já osobně jsem jel přímo na sever ostrova na počátku naší mise. Já jsem tím chtěl dát jasně najevo, že nám velmi záleží na dobrém a pokojném průběhu voleb. Musím říci, že zpravodajství v médiích bylo také velmi dobré. Kromě toho se e, nabízí otázka, které byly nejdůležitější podál, e, politické události. Bývalý prezident se chtěl vrátit opět na politickou scénu jako premiér, nicméně reakce byla jasná. E, byl izolován a mm, pan prezident Syrizina, Syrizena nyní stranu ovládá výborně spolupracuje s premiérem. A právě proto očekáváme, že na, v příštích letech bude situace na Sri Lance stabilní. To znamená, že výchozí podmínky pro spolupráci s touto zemí jsou více-méně dobré. E, děkuji, e, pane Prédo, A nyní ještě dva, dvě poznámky e, ten volební systém je takový, že se hlasy nepočítaly přímo ve volebních místností. Všechny volební urny eh, byly převedeny nebo přeneseny do, okresního, eh, do okresní volební kanceláře a tam se tedy ty hlasy počítaly. Mm, rád bych řekl, že eh, ti lidé za vysokých teplot počítali hlasy celou noc a přesto to tedy proběhlo poměrně klidně. Na severu jsem si všiml jedné věci, bylo mobilizováno věnováno hodně bezpečnostních složek, nicméně eh, byli tam policisté, kteří hovořili, eh, tedy, eh, kteří nerozuměli jazyku tamilu, tamilštině. To, to byla tedy jediná věc, které jsme si všimli. Pouze krátký komentář. Tamilové tvoří většinu na severu a ale zároveň jich většina žije na jihu, to znamená, že není tady důvod, proč by se nemohli eh, vrátit, eh, pokud by nebyli zapojeni do nějakých teroristických aktů. Eh, upřímně řečeno si myslím, že Sri Lanku bychom měli v tuto chvíli považovat za bezpečnou zemi původu a proto bychom tedy neměli uznávat příslušné žádosti o azyl. Děkuji. Děkuji vám za tyto intervence, děkuji vám za to, že jste byli takto struční. Tím jsme tedy vyřídili tento bod našeho dnešního programu a dostáváme se k dalšímu bodu. Je to bod číslo 5, situace ve Středomoří a potřeba ucelaného přístupu EU k migraci. Bude to tedy výměna názorů, budeme e, se zabývat návrhem stanoviska. E, k tomu návrhu stanoviska přišlo 169 pozměňovacích návrhů, nicméně výbor Libe e, odsunul hlasování o této zprávě, to znamená, že i hlasování tady ve výboru se tím pádem může posunout a máme ještě čas na to, abychom tedy vypracovali kompromisní pozměňovací návrhy. Minulý týden v úterý jsme měli společné zasedání s výborem Libe a se zástupci parlamentu z Jordánska, z Libie, Maroka, Tuniska, a z Turecka. Byla tam přítomna také vysoká představitelka Unie, eh, paní Mogherini a pan Gutierrez. Eh, pan komisař Avramopoulos tam byl také. My jsme tedy požadovali to, aby byly uvolněny finanční prostředky, které Evropská eh, komise bude považovat za nutné. My jsme tady podpořili návrh komise 120 tisíc eh, uprchlíků se má přerozdělit eh, z Itálie, eh, Maďarska a Řecka. Toto rozhodnutí bylo přijato velkou většinou a parlament tedy podporuje povinný systém přesídlení. Zítra představitelé států a vlád budou opět diskutovat o uprchlické krizi na mimořádném zasedání rady. Je to neformální zasedání, které tedy zvolal pan eh, Tusk a nyní má slovo autor eh, stanoviska pan Papadakis. Není pochyb o tom, že pohyby migrantů a uprchlíků eh, se stávají nejvyšší prioritou Evropské unie. Je to otázka historické odpovědnosti, jak to řekl předseda Juncker na svém, během svého proslohu před parlamentem ve Štrasburku. Situace v době, kdy eh, toto stanovisko bylo eh, sepsáno, byla poněk, bylo poněkud odlišné. Toto je z července a od té doby došlo ke značnému pohybu a vývoji. Mnoho eh, lidí přišlo, eh, řada jich také uhynula ve vlnách, také děti. V září eh, se setkali ministři vnitra a spravedlnosti a byli jsme také svědky eh, rozhodnutí například maďarské vlády, která rozmístila podle svých hranic eh, vojsko a umožnila jim eh, používat vodní děla, slzný plyn, pepřové spry a tak dále. De facto Zaznamenali jsme eh, nedodržování dublinských dohod, eh, také pozastavení platnosti Schengenu. Nyní se hovoří o 120 tisících eh, lidí, kteří by měli být rozmístěni po Evropě, zejména z Itálie a z Řecka. k problému migrace by se tento nadcházející summit měl vyslovit a očekáváme holistický přístup. E, možná z tohoto důvodu také výbor e, Libe e, poněkud si dává na čas se svým stanoviskem, se svou zprávou, poněvadž nikdo vlastně nechce předjímat, co nastane na summitu. Eh, tento dokument je velmi stručný, jak vidíte, a já jsem se pokusil zaměřit na externí mm, mm, dimenzi uprchlické krize. Za prvé eh, řádná odezva na krizi v Středomoří eh, by měla jít po příčinách, to znamená eh, chudoba, bezvýchodnost, porušování lidských práv a také přírodní katastrofy. A za druhé pomoc zemím původu a zapojení Evropské unie a mezinárodního společenství tak, aby se chudoba nahrazovala stabilitou a blahobytom. Toto je velice zásadní, jestliže máme řešit ty hlavní příčiny migrace. Je třeba posílit roli Evropské unie tak, aby se komplexně řešila situace zejména v Sýrii a Iráku. Chtěl bych poděkovat kolegům za všech 169 posměňovacích návrhů. Musím říct, že eh, ty eh, pozměňovací návrhy eh, v podstatě jsou v souladu s hlavním eh, obsahem této zprávy a trošku je zlepšují, pokud se týče role eh, eh, těch organizací, těch nástrojů, které Evropská unie používá ve Středomoří. Tady kolegové to de facto kritizovali a tudíž je třeba postupovat rigorozněji, zejména proti pašerákům a jejich organizacím. Tady se pokusíme o dohodu eh, v souvislosti s tím, že UNAFOR v současné době vstupuje do druhé fáze nafasuje na Mare Nostrum. To znamená, že my eh, to nějakým způsobem dáme celkem do dobrého souladu. Eh, děkuji, pan Plenkovič. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem eh, pana Kafalo Janise, který je dnes nepřítomným stínovým zpravodajem, bych rád eh, vás seznámil s jeho eh, pozicí a ještě k tomu také přidal něco málo vzhledem k tomu, jak se šíří tato krize Evropou. Především chci poděkovat panu Papadakisovi za zpracování eh, velice obsažné zprávy o krizi eh, ve Středomoří a zejména to, že potřebujeme holistický přístup eh, k migraci. My jsme už debatovali nějakou dobu o, tom, to, o tomto obsahu a jeho vývoji. Je to něco, co v takovém rozsahu už tady zde ještě nebylo. E, situace se mění e, den ode dne a sobě se jména země ve střední a východní Evropy. Máme zde určitou zodpovědnost. Z hlediska AFETu je třeba zajistit koherentnost mezi zahraniční politikou a naší vnitřní bezpečnostní politikou v EU. Toto je zásadní, eh, poněvadž eh, my jsme si také eh, pročetli stanovisko rozpočtového výboru, tedy rozpočtové dimenze této krize a to všechno spolu úzce souvisí. Je třeba také Eh, zároveň jasně rozlišovat mezi legitimními asilanty a ilegálními přistěhovalci. Eh, a tady nám pomůže eh, to rozlišování na bezpečné a nebezpečné země. Klíčem ovšem je zabývat se prapříčinami migrace a to je samozřejmě otázka zhroucených států, středovýchodních konfliktů, zejména v Sýrii, Eh, vize našeho sousedství, eh, vize východního partnerství, to všechno musí být eh, důležitou součástí budoucí strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU, na níž budeme pracovat v průběhu příštích 12 měsíců. Také dohody se třetími zeměmi by měly vést k podpoře kontrol a omezení migrace, poněvadž toto je součástí naší integrační politiky eh, pro uprchy ze zemí, odkud přichází nejvíc. A samozřejmě je třeba také eh, zaměřit lépe humanitární pomoc, zejména eh, tam, kde jde o lokální, regionální relokaci obyvatelstva a podobně. Také je třeba zabývat se dopadem činnosti ISIS, což je jakýsi generátor těchto uprchlických toků a e, výrazně to může ovlivňovat situaci na, e, na tom druhém konci řetězce, to znamená u nás. Také se domnívám, že je třeba přivítat Eh, evropské eh, středomorské operace zaměřené proti pašerákům, protože to jsou ti, kteří eh, vydělávají na lidské, lidských tragediích. Takže tady je třeba uvažovat, jak toto posílit eh, také do budoucna. A já bych tomu ještě dodal z hlediska země, eh, kam eh, za posledních 6 dnů dorazilo víc než 35 tisíc uprchlíků po té, co byla v podstatě uzavřená hranice mezi Srbskem a Maďarskem. Velice rychle se proud uprchlíků obrátil k směrem k nám Eh, přičemž naše vláda se rozhodla, že poskytne humanitární pomoc, ale umožní eh, těm lidem pokračovat dál. Je to možná zvláštní, ale z těch 35 tisíc lidí eh, v Chorvatsku požádal o azyl jeden. Čili to je třeba také zvážit na evropské úrovni a proto ten setkání ministrů dnes a zítřejší summit by se měl zamyslit nad tím, jak můžeme společně eh, reagovat na tuto situaci, eh, poněvadž eh, je to velká zkouška pro fungování jak Schengenu, tak Dublinu a podle médií také to vypadá, že trpíme taky značnou krizí komunikace Eh, čili jakožto organizace Evropská unie příliš nesplňuje očekávání. A je pravda, jak eh, tady zaznělo před několika dny, že eh, ti uprchlíci jsou velice dobře propojení, informování a vědí velice přesně, kudy jít a kde se čemu vyhnout. Toto je prostě taková lidská řeka se svou vlastní dynamikou a zaměřením. Děkuji, pan Tanok. Děkuji vám, pane předsedo. Moje země samozřejmě eh, celkem moudře se nikdy nepřipojila ke společné asilové a imigrační politice, eh, očekávajíce, že to nemusí fungovat. Toto je vlastně politická krize, eh, která ohrožuje celý evropský projekt a náš ministerský předseda Cameron eh, moudře řekl, že přijmeme pouze eh, omezený počet lidí, kteří budou řádně prověření a budou to také ti nejzranitelnější. Eh, pro nás eh, odstavec 4 je naprosto nepřijatelný, když se říká, že Evropská unie by měla vytvořit závazný program s jasnými kvotami, který se bude automaticky eh, spouštět pro celou Evropskou unii. Toto je nepřijatelné Eh, pro delegace ECR, zejména ze středních a východnoevropských zemí, kteří si myslí, že jim nikdo nemůže předepisovat, kolik lidí mají přímo, kolik ne. Zajímavé je, že po čtyřech letech občanské války v Syrii eh, dochází k tomuto exodu, přičemž eh, originuje v podstatě z bezpečných uprchlických táborů, zejména z Turecka. Tito lidé jdou za bohatou Evropou. A také je třeba se psát, proč UNDP a e, pomoc e, z OSN e, eh, během letních měsíců utichá. Třeba moje země dala 800 milion liber přímo v rámci bilaterální pomoci Čili skutečně tady musíme vznášet určité důležité otázky a vážné otázky. E, k nám e, přichází také e, z Albánie do, z Albánie přichází uprchlíci na západní Balkán a tak dále. Čili skutečně my musíme některé země jasně prohlásit za bezpečné a prioritou musí být eh, hledat eh, mírové řešení pro Sýrie tím, že se eh, porazí IS a mm, otázka tedy musí dojít dohodě ohledně Asada. Tady víte, že dochází k určitým Eh, určitým eh, vývojem Rusko a podobně. Otázka je, proč některé arabské země, eh, jako je Saudská Arábie a tak dále, proč nepřijímají své souvěrce, své sunnické souvěrce. Toto je také otázka pro celosvětové společenství. A samozřejmě ten odstavec číslo 4 máme velký problém. κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαδάκη για την δουλειά που έχει κάνει. Děkuji. Tak především chci poděkovat e, autorovi, panu Papadakise, e, za e, toto stanovisko a jeho návrhy. My jsme spolupracovali velice dobře. Myslím si, že jakožto stínová zpravodajka Zague mohu říci, že jsme se pokusili tento text zdokonalit Eh, Evropská hm, unie eh, se vyvíjela naprosto nesprávně a teď to konečně uznáváme a samozřejmě eh, doprovází to velké oběti, je mnoho zraněných, mnoho mrtvých. Evropská unie se stává jakousi pevností, která chce ponechat tyto lidi vystavené tváří tvář e, válce a útrapám. Tady skutečně je třeba se zabývat tou humanitární katastrofou, ale co my vidíme místo toho je e, stále e, zpřísňování pozic v některých členských zemích. My si tedy myslíme, že je třeba zde přistoupit k věci holisticky a je třeba eh, dodržovat mezinárodní právo a pravidla asilové politiky. Jde také o základní hodnoty. Musíme při nejmenším uznat eh, svou historickou odpovědnost, eh, která umožní lidem uniknout z poroby chudoby, porušování lidských práv a tak dále. Evropská unie a její země se podílely na destabilizaci regionu, čili teď je, je třeba, abychom nalezli holistický přístup a také otevřeli legální kanály pro migranty a uprchlíky. A samozřejmě je třeba uprchlíky také vyhledávat a zachraňovat tak, aby jich nekončilo stále více eh, své životy ve vodách eh, Středozemního moře. Také je třeba si uvědomit eh, ty prapříčiny této situace, což je nesvoboda, chudoba, porušování lidských práv a nestabilita politiky. Uh, Pane předsedo, děkuji, budu stručný. Blahopřeji rovněž panu Papadakisovi ke zprávě. Mm, myslím, že nikdo by si neosoboval odpovědi na tyto otázku, ale je nutno dospět ke koherentním eh, návrhům řešení Eh, souhlasím s panem Plenkovičem, že koordinace vnějších politik EU na to výrazně dopadá a tady máme co dělat, pokud jde o dopad těchto politik. Musíme je sjednocovat. Každý určitě bude souhlasit, že tuto práci musíme zrychlit. A také pokud jde o důvody, proč mnozí prchají ze svých domojů, domovů, tady musíme jménem EU udělat mnohem více eh, v zájmu trvalého míru míru, zejména v Syrii. Z perspektivy naší skupiny chceme větší důraz na rozdíl mezi uprchlíky, běžence a migranty. Uprchlíci eh, utíkají před eh, eh, ublížením, zatímco migranty, migranti mají jiné důvody takže můžeme zde být přísnější. Já osobně i moje skupina jsme výrazně pro eh, eh, evropské řešení. Domníváme se, že kolektivní jednání eh, je mnohem lepším přístupem než sobecký individualistický přístup mnoha členských států. Říkám to jako eh, skotský poslanec. Mm, eh, my ale jsme pro evropské kvoty, protože pokud ponecháme tuto věc na jednotlivých členských státech, tak, je, tak to nevyřešíme. Je to společná evropská výzva a potřebujeme solidaritu. solidaritu. Souhlasím, že od odstavec 4 je příliš silný, ale faktem je, že jakmile budou ty kvóty dohodnuty, tak by měly být i dodržovány. Takže odmítáme mm, tento individuální přístup. Domníváme se, že je zapotřebí solidarita i v zájmu těch samotných běženců. Takže eh, podpoříme tuto eh, zprávu a těšíme se na spolupráci na této palčivé otázce, která, myslím, eh, bude mít potenciál sjednotit všechny poslance. Určitě se nám jinak nepodaří to během nadcházejících pěti let vyřešit a pokud to nevyřešíme, tak bude ohrožen celý evropský projekt tak jako nikdy předtím. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem vděčen eh, kolegovi Papadakisovi za jeho velmi dobrou práci. Eh, problém spočívá v tom, že situace eh, uprchlíků se vyvíjí rychleji než usnesení. A události tedy si vynucují eh, úpravu těchto usnesení a našich opatření eh, den co den. Nyní víme více o migrantech a o nás samotných a o našich reakcích. Nyní eh, velmi jasně víme, že se nejedná o homogenní skupinu uprchlíků, nejsou to pouze Syřané, a nejsou to pouze chudí lidé. Ve Slovensku jsme viděli, že pouze jedna třetina Syřanů, když jsme je registrovali. Na straně druhé jsme ale eh, zaznamenali, že nejednáme jednotně. Takže spíše než eh, komplexní jednání by mě eh, zajímalo jednání kolektivní. Jinak ty vlny uprchlíků budou zesilovat a uprchlíci budou posíláni od hranice ke hranici, někde budou registrováni, jindy ne. Takže myslím, že to společné jednání je klíč. Eh, chtěl bych, abychom velmi jasně sepsali zásady a kritéria, tak abychom eh, si nemuseli stále vymýšlet nová opatření a kritéria. Domnívám se, že asymetrické jednání a konání je velmi škodlivé a určitě nepřispívá k naší věrohodnosti. Já jsem probral všechny pozměvací návrhy a není bez zajímavosti, že se eh, nezaměřujeme na bezpečnost. Pouze dva pozměvací návrhy se eh, týkají bezpečnosti, tedy málo. Děkuji. Pan předseda nemlu, nemluví do mikrofonu, omlouváme se. Pan Jurek má slovo. Děkuji vám. Tak eh, nastalo to, že my jsme eh, se setkali na výboru eh, SEDE při přípravě také ke schůzi tohoto výboru a pan Vasil Sobek, pan generál Sobek nám poreferoval o misích Eh, které nyní EU eh, e probíhají. probíhají. Dále jsme slyšeli o eh, operaci Eurofomet, což je také součást naší rezoluce, ale momentálně tedy nevíme příliš mnoho o tom, že by se eh, dělo něco v souvislosti s tím, na čem se minule usnesla rada, a sice boj eh, proti pašerákům. Já myslím, že eh, je třeba, abychom vyvinuli tlak na politiky našich zemí a to znamená, že je třeba, aby bylo Eh, dotaženo to, co jsme, na čem se dohodli. Takže UNAFERMED by měla skutečně vstoupit do své třetí etapy a to je eh, boj proti infrastruktuře eh, pašeráckých band. Jedině takováto akce může, může zmenšit migraci, tedy to, že odvrátit lidi od toho, aby se nám eh, vydávali vůbec na cestu. Eh, já si myslím, že toho eh, je třeba se na toto soustředit a tím by se měla zabývat také naše rezoluce. Děkuji, pan Galer. Yes, uh, thank, thank you very much. Ano, děkuji vám. Já mám za to, že v tomto výboru i parlamentu je velká většina, která vnímá nutnost společného postupu a komunitárního postupu. A e, myslím, že i ti, kteří e, se k tomu momentálně nehlásí, e, si musí uvědomit, že běžencům nezáleží eh, na tom, zda je Spojené království součástí šengenského systému nebo nikoli. Budou se snažit tam eh, proniknout, takže si myslím, že všechny země by měly eh, se přihlásit k tomuto společnému přístupu, ať už jsou členy Schengenu nebo ne. A my bychom měli trvat na tom, aby stávající dohody s jinými státy byly implementovány. A mám na mysli zejména readmisní eh, dohodu, kterou jsme uzavřeli s Tureckem, eh, která zavazuje tuto zemi eh, přijmout zpět své občany a všechny ostatní, kteří přicházejí z jeho území, z tureckého území. O tom s nimi musíme diskutovat ať už je to eh, je to jejich eh, úmyslné chování, jejich úmyslné porušování eh, ducha a litery readmisní dohody. My bychom je v tom měli podpořit, podpořit v tom, aby uprchlíci byli v Turecku, protože syrští uprchlíci v Turecku jsou v bezpečí, nemusí opouštět Turecko eh, z důvodu, že by nebyli v bezpečí. A eh, my bychom výslovně měli tedy zapracovat do textu eh, odkaz na tuto zemi, ale také naši ochotu spolupracovat s ohledem na finanční podporu uprchlíků na území Turecka. Děkuji. Děkuji. Herr, Herr Berichterstatter, bitte. Pan zpravodaj má slovo. Pane předsedo, velmi pečlivě jsem si vyslechl veškeré komentáře, které zazněly a příští týden budeme mít tedy zasedání stínových zpravodajů a budeme mít možnost se na to blíže podívat. Děkuji. Eh. Děkuji. Až budete mít další zasedání stínových zpravodajů, měli bychom se zamyslet nad tím, jestli prostřednictvím kompromisních pozměňovacích návrhů nemáme tedy eh, zohlednit vývoj v posledním týdnu zasedání eh, Evropské rady já si myslím, že v tuto chvíli to nemůže být aktuální. A proto byste tedy měli i tímto prostřednictvím tu zprávu trochu aktualizovat, protože události jsou zkrátka taková, jaké jsou. Já vám, jaké jsou. Já vám děkuji za spolupráci a rád bych upozornil na to, a je to můj osobní názor, že je to otázka celoevropské zodpovědnosti jde o jednání s těmi, kteří žádají eh, o azyl až po eh, tu eh, skutečnost, že tady ti azylanti tady jsou. Nikdo si tady nemůže z toho vybrat pouze část a říci, to je to nejdůležitější a tím se budu zabývat. Jde o celou tu škálu. Já jsem dneska dostal k dispozici čísla, v jak, jakým způsobem letos členské státy platily do potravinového programu jsou tu členské státy, které eh, snížily svoje příspěvky eh, do Světového potravinového programu o 100%. Eh, moje země o 75%. Není tu země, která by se zachovala slušně. Rozumě, a pokud se podíváme na to, že migrační toky začali před dvěma nebo třemi měsíci, tak eh, platí dvě věci. Za prvé, eh, z toho vyplývá, že už není dost co jíst, a za druhé, změna turecké politiky po volbách eh, tedy vedle k tomu, že se otevřely hranice a že tu byla snaha nazobit Evropu. Tyto události byly do značné míry paralelní. A nyní si musíme uvědomit, že to je naše společná zodpovědnost. Musíme tedy mm, řešit ty příčiny, kterým je to dáno. To znamená, že se musíme zaměřit na ty země původu a musíme se postarat o to, aby zabezpečení těchto uprchlíků v, těchto regionech bylo dostatečné. Kromě toho je, eh, jde tedy o registraci na hranicích Evropské unie i mimo ně. Kromě toho eh, si musíme přiznat, že to platí pro všechny, e, pro Německo i pro Polsko, Jasku. Musíme si uvědomit, že naším postojem, e, to znamená, že e, na základě Dublinu to tady všechno přenecháme Řecku, že to nemůže v normální situaci fungovat. Musíme se tedy postarat o to, aby registrace tedy probíhala rozumným způsobem na vnějších hranicích Evropské unie. Musíme to eh, tedy eh, podpořit naším personálem. Nemůže to udělat samo Řecko ani samo Maďarsko. Musíme to učinit společně. A mm, Musí to proběhnout e, i v zemích, které jsou ještě předtím. Například v Srbsku stojí to peníze a ty musíme společně zaplatit. A když jsou lidé registrováni a podle e, ženevské umluvy mají u nás právo na to, e, že tedy jako uprchlíci, protože uprchlíci dostanou statut uprchlíka a mohou se vrátit to tady není povolení k tomu, aby tu zůstali e, natrvalo, ale v každém případě musíme tu zátěž společně rozdělit. To platí i pro Spojené království. To nesouvisí se Schengenem. To nesouvisí se Schengenem, je to tedy společná zátěž kterou musíme společně nést, protože máme společnou zodpovědnost, ať už se na to podíváme z historického hlediska nebo na, pokud se podíváme na naše společné selhání v minulých měsících, selhání všech členských států, to bych si dovolil ještě jednou zopakovat. Myslím si, že na to bychom se měli podívat a já tedy eh, po, žádám a pozuzuju pana eh, zpravodaje aby eh, tady do toho zahrnul celý tento koncept a abychom si ještě jednou umožni, uvědomili, že se musíme eh, zaměřit především na eh, příčiny. I mise EUNAFOR MED je v této souvislosti důležitá. Samozřejmě, že se nemusíme zaměřovat na ty konkrétní kvóty, ale musíme si uvědomit, že je to celá škála těch aspektů. Nemůžeme si z toho vybrat jenom jednu věc. To musíme mít na paměti. A celá je, celé je to tedy dlouhodobá záležitost. E, například válka v Iráku nebo mise v Libii, která se nepodařila. I tím je to dáno. Umělé rozdělení hranic po konci kolonizace tady najednou tedy celé národy nemohly mít svůj vlastní stát, eh, například kurdové, eh, to jsou tedy ty nejrůznější konstrukce, které vedly eh, k takovému postavení menšin. Pojďme se podívat na to, jaké dopady to má například v Iráku na všechny ty následky. To je tedy celá škála aspektů, za které má eh, Evropa historického hlediska i aktuálně zodpovědnost. A není možné, aby někdo řekl, že někoho se to týká více, někoho méně. Eh, stále stýká se to nás všech a ještě dlouho eh, nás to bude zatěžovat, pokud to mám takhle vyjádřit. Takže vám děkuji a přihlásil se ještě pan kolega Záriuš Volsky. Mr. Sarius Volsky. Pane Sarius Volský, vy jste se přihlásil o slovo, je to tak? No, I thought you, you closed the subject. Uh, <clears throat> well, when I entered the room, ale doch nicht, wenn Sie um das Wort fragen. Já jsem to sice ukončil, ale když, ne, když jste se přihlásil o slovo vy. No, but when, when I, when I entered the room and, uh... Když jsem vstoupil do této místnosti, kdybych věděl, že je to pan předseda, tak by si myslel, že jsem na zasedání výboru Libene, na zasedání výboru AFET. Pojďme si e, představit, že jsme tady přesídlili 120 tisíc oprchlíků, že je všechno v pořádku, že jsme tady udělali ty úkoly, které e, máme. E, vyřešili jsme tím ten problém? Ne, nevyřešili. Když se podíváme na název toho stanoviska, tak si myslím, že ten ucelený přístup není míněn pouze eh, eh, vnějškově, ale i vnitřně. Já si myslím, že tady jsou zopakovány eh, triviální věci, například ty hlavní příčiny, potom jsou tu zmíněny chudoba, nestabilita, pronásledování a tak dále. Podle OSN se to týká 59 uprchlíků, netýká se to pouze uprchlíků ze Sýrie a skutečný důvod je ten, že protože 4 e, miliony e, lidí je v e, táborech, Evropská unie nedělá takřka nic. Pokud by Evropská unie tedy poskytla podobnou pomoc jako Ukrajině podle evropských cílů, já neznám konkrétní čísla, ale musíme si uvědomit, že je to třetina. Nyní jsme se tady probudili v Jordánsku, v Libanonu, v Turecku vládnou hrozné podmínky. A nyní Eh, musíme eh, tedy si uvědomit eh, to, co bylo včera řečeno, ty 4 miliardy, ale mléko už je rozlito. Zároveň je to tak, že to není skutečná diagnóza situace, protože skutečnou příčinou je válka. A Druhým, druhou skupinou eh, těch příčin je eh, pasivita Evropské unie, eh, postup Obamy. Musíme si uvědomit, že Assad v tuto chvíli chrání Rusko, Novo Rosyria, tak to tomu někteří říkají. To znamená, že je to vojenský, vojenské, vojenský spolek nebo útvar, který je z bezpečnostního hlediska velmi problematický. Je tu tedy e, takový ten oblouk nestability, e, tak to se tomu ne, neprávem říká. Kromě toho jsou tu, je tu oprávněné podezření, že Rusko e, tedy pomáhá Asádovi, což je tedy ta pravá příčina, proč uprchlíci chodí do, a dostávají se do Evropy. Jde o velkou eh, vojenskou přítomnost v Sýrii, jde o eh, to, o postup na Ukrajině. To je tady ten ucelený přístup. Pokud se podíváme na jednotlivé prvky té destabilizace, destabilizace pokud se na to podíváme z dlouhodobé perspektivy a z geopolitického hlediska, já očekávám, že něco takového by tady mělo být součástí stanoviska, které bude přijato ve výboru AFET. Eh, já nechci, aby tady byly opakovány věci, které už mnohokrát zazněly mimo jiné i ve výboru Libe. Musíme si uvědomit, že tady je tady oblast nestability kolem Evropské unie na e, východě, na jihu a my jsme nechtěli e, použít nástroje společné zahraniční e, a bezpečnostní politiky a bezpečnostní a obrané politiky. Já si myslím, že toto stanovisko měl, by mělo být eh, přepsáno tak, aby to nebylo stanovisko výboru eh, Libe, ale aby to bylo stanovisko výboru AFET. Děkuji. Pan zpravodaj to jistě slyšel, ale já si myslím, že to je otázka, eh, která patří k sobě dohromady, to soubor otázek a to znamená, že e, e, jednotlivé země jsou e, zatížený prostě, zatížený prostě různě a jestliže prostě ta integrace pro některé země je prostě moc, tak je třeba šetřit jinde. Solidarita je prostě obou stranná cesta a je to na diskusi doma. V žádné zemi to nebude populární diskuse, a je to prostě zátěž, kterou musíme e, společně nést. A proto e, jsem rád, e, že tady nacházíme společný přístup a chceme tedy přispět k tomu, aby zejména se teď jednalo o příčiny věcí, ale zejména pokud se týče toho, té zástupné války v Syrii a v Iráku. To eh, je důležitá eh, věc. Tady je to eh, inicializováno regionálními mocnostmi. Šíjíte samozřejmě vždycky, to je také otázka Iránu a také je zde otázka nescela srozumitelné role Turecka je třeba, abychom to nějakým způsobem eh, eh, postihli a eh, spolupracovali v regionu spolu také s Američany. A doufujeme, že tady v příštích dnech se něco vyřeší na půdě OSN. Podobně jako Irán, to nevyřešíme úplně bez Ruska, musíme se prostě učit to, Eh, jak ve vztazích ke světovým mocnostem a eh, členem, k členům Rady bezpečnosti musíme rozlišovat mezi jednotlivými tématy. Já jsem absolvoval diskusy v Berlíně s jedním američanem, s jednou francouzskou, jedním Rusem a jasně z toho vyplynulo, že v otázce Ukrajiny Eh, eh, je třeba postupovat vůči Rusku velmi tvrdě eh, v jiných otázkách, naopak s nimi spolupracovat. Prostě takový ten jednotný přístup nám prostě nepomůže pro řešení regionu. To nám nepomůže ani v případě Iránu. A já myslím, že Rusové tomu rozumí. Rusové mají velké obavy z IS v Kavka, na Kavkaze, v kavkazských republikách. Bojí se jí stejně, islámského státu se bojí stejně jako my. To prostě nejde, eh, nejde, nejde ty rozdíly eh, rozdíly ignorovat. Prostě nemůžeme být měcí v otázce Ukrajiny. Já musím říct, že my musíme v té zahraniční politice nějakým způsobem pokročit, jinak tady budeme mít velký problém. Čili eh, je, my doufáme, že ruský postoj eh, v Sýrii se eh, poněkud změní. Je jasné, že Rusové zabránili tomu, že by byl odstraněn Assad ještě v době, než nastoupí islámský stát. To je pravda. Ano, ale v podstatě je tady také problém Iráku, tam taky byly chyby. Čili tady nepomůže hledat to, kdo kdy co zavinil, to je to vylité mléko a to nám nepomůže vyřešit problémy dneška. My teď musíme prostě najít řešení, jak ukončit válku, která stojí životy, které pro nás velkou zátěží, například v podobě také uprchlíků. Takže já vám všem děkuji a přeji všem tedy mnoho úspěchů s tím novým zpravodajům, protože eh, také musíme se rozhodnout, kdy eh, eh, tady rozhodneme. To by mělo být ještě před 15. říjnem, poněvadž 15. říjen je termín pro podávání pozměňovacích návrhů v Libe. Čili my už dříve musíme být hotoví se svým stanoviskem, tedy před tím 15. říjnem, čili toho času už není tolik. Otázka je, jestli bychom to neměli dát na štrasburský týden. Nebo možná to může být i jindy. Ne, tady je třeba to sladit s plánem hlasování v tomto výboru. Ano, takže tři, 13. 13. října, abychom mohli hlasovat a pak bychom se to mohli ještě podrebatovat do Štrasburku. So, Mr. Berger is not here. No a teď zjišťujeme, že pan Berger zde ještě není. Ještě neskončil tady svoji práci v souvislosti s Palestinou. Ist es abzusehen, wann er kommt? Odhadneme, kdy asi přijde? Is he? Can you tell me where he is? No, What is the time when he had to be here? V kolik hodin tady měl být? A Little bit faster than we thought, so it's not his. Ano, my jsme tu debatu končili o něco dříve. I cannot blame him. <laughs> Let's wait a second. I think he will be here any, any second so that we can start the meeting, but we will hear that there is obviously eh, No, eh, zdá se, že by se tady měl opravit, eh, že by se měl objevit každou chvíli. No, nicméně, abych ještě vám rád řekl, že v rozpočtové debatě pan Depre není ochoten vrátit do hry všechny ty rozpočtové poločky, jak eh, je to běžné v oblasti bezpečnostní politiky. A já si myslím, že bychom měli eh, pozbudit eh, pana zpravodaje Predu a mm, prosím, abyste přesvědčovali své rozpočtové zpravodaje. Jeden z těch problémů byl v tom, že Eh, my jsme přicházeli o peníze v minulých letech, eh, částečně tedy z těch eh, důvodů, které se tady projevují a on řekl, že je zejména proti financování kanceláře delegace v Iránu. To řekl pan zpravodaj Depré v rozpočtovém výboru. A možná, že byste si to mohli projednat na svých skupinách Zemina zelení a sociální demokraté s tím, že by měl být vyvinut určitý tlak. Je tady snad jistá souvislost s debatou, kterou jsme měli s panem Stevensonem. Pan Depre zřejmě je součástí tohoto tábora a v tomto případě bych rozuměl, proč je proti této delegaci. to prostě eh, tady můžou být různé důvody, ale nemůže to být důvodem pro to, abychom v eh, Tehránu jako Evropská unie neotevřeli kancelář. Myslím, že tady jsou dvě, to jsou dvě různé věci a myslím, že bychom se mohli aktivizovat příští týdnek, protože hlasování ve výboru rozpočtovém bude 28. až 30 září, čili je třeba přesvědčovat v průběhu tohoto týdne naše přátelé na rozpočtovém výboru. Depré je liberál. Dříve byl z EPP, ale e, jeho politická kariéra je takový velký kruh a já nevím, kde se nachází v současné době. Alde. Alde, ne? No? Yeah. Asi ALDE, že? No, no, já jsem si to myslel. Please, also our ALDE people, perhaps. Takže prosím také, kdo jste z ALDE, můžete eh, zkusit eh, projednat tuto otázku se svým kolegou. Any question to that? That's not the case. Otázky? Vidím, že ne. Tak možná, že bychom to mohli dát jako společnou eh, pozici do zápisu.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 darf die Sitzung eröffnen. Herr Berger, direkt. Tak já zahajuji eh, eh zasedání. Eh, pan eh, Berger, eh, který tady zastupuje eh, problematiku arabského poloostrova hm, IS. A já bych mu chtěl poděkovat, že nám, nás bude informovat o situaci v Libii. se tedy dozvíme o něco o eh, jednání z Kirat, eh, přičemž ještě čekáme na eh, obecné schromáždění Národní kongres, možná nám možná řeknete něco, jak to bude dále. Eh, tak abychom měli něco, co bude možné implementovat a nebude to jenom formální. A otázka je tedy, eh, jak je možné docílit toho, aby zde, eh, tedy v této zemi fungovala vláda, s níž by se dalo spolupracovat také na boji proti uprchlíkům a tak dále. Ano, e, samozřejmě e, zakročit proti nim je e, správné, ale nemůžeme v tom nechat Libii samo, jak se to stalo a byla to chyba. No a výsledkem je to, co by mělo zlepšit naší práci. Takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že jste to vystihl správně. V posledních 12 eh, eh, dnech eh, jsme odvedli tedy hodně práce v Sierra Leone. Bernardino včera večer prohlásil, že jednání na části jedna přílohy je dokončeno a to se týká složení budoucí mm, prezidentské rady. Ovšem zatím eh, není dohoda na obou stranách. Takže eh, Bernardino ukončil jednání, řekl, že eh, dosáhli maxima, je zde kompromis, který je přijatelný různými stranami a také řekl, že eh, to vyjednávání trvalo mnohem déle, než se původně plánovalo. Nicméně eh, eh, řekl, že věří, že strany se teďka rozejdou a pak předloží své návrhy na zastoupení v radě. Ale pokud tady, tady očekává se, že ten dokument bude akceptován v podobě z včerejšího večera. Eh, je tady už podezření, že obě strany, zvláště pak eh, jedna z nich eh, se bude snažit toto protáhnout až za 31. říjen, poněvadž mandát tohoto tělesa také končí k tomuto datu a také bude možná chtít, aby se vyjednávání zúčastnili také některé GNC a mm, pak by se otevíral eh, prostor pro další, eh, další návrhy. Tak očekáváme, že během dvou eh, týdnů se obě strany vyjádří, možná na okraji Eh, jednání OSN v New Yorku a je třeba také ještě eh, vzít v úvahu termín islámských eh, svátků. Čili tolik mohu momentálně říct o té dohodě a mm, o těch jednotlivých dotacích. Eh, přímo v terénu se eh, bezpečnostní situace zhoršuje. General Afta minulý týden eh, zaútočil na Bengázi, což opět vyvolalo reakce v Tripoli, ale také odsouzení OSN. Dále vzhledem k tomu, že k tomu došlo, lze těžko dosáhnout dohody, obáváme se vystupňování rizika, a zastánci tvrdé linie se budou snažit ještě dále eh, politiku eh, eskalovat a je tady nebezpečí rozdělení celé země, eh, včetně tady nebezpečí posílení IS. Pokud ovšem by dohody bylo dosaženo, Ehm, otázka zní, jak rychle je možno tu dohodu naplnit a co tady může udělat Evropská unie. Vzhledem k operacím Uniform a e, uprchlickou operaci, která probíhá e, ve vodách Středozemního moře, myslím, že e, z tohoto vzejde silný mandát pro Answil a Eh, mezinárodní společenství zajistí to, aby Answell bylo schopno implementovat tento mandát. Z hlediska EU my máme připravený balíček v ceně zhruba 100 milionů eur, eh, který můžeme eh, spustit velmi rychle a závisí to ovšem na tom, abychom měli partnery, s tím, že bychom mohli pracovat a bude to záviset také na bezpečnostní situaci v Libii. Eh, měli bychom začít tedy v Tunisu, eh, tam máme tedy eh, delegaci, libyská delegace, ta se, tam, ta se z Libie přesunula do Tunisu a mělo by to být měla by, měla by tedy pomáhat členským zemím Evropské unie, které jsou zapojeny do tohoto konfliktu, aby eh, si vypracovali nouzové plány. OSN eh, stojí v čele mezinárodního úsilí o koordinovanou pomoc a řekl bych, že eh, všechny ty pracovní eh, skupiny, které zde eh, fungují, by měly skutečně pomoci, poskytovat takovou pomoc, jaká je třeba. Pokud se týče ofenzivy generála Afta, tak na západě to vedlo k, na západě země k uklidnění situace, jsou tam e, lokální příměři, nicméně máme čím dál tím více obav o e, střed země, zejména kolem města Sirte Kadáfiho rodiště. Pokud by plány různých e, islamistických skupin měly úspěch, pak by tedy vláda jakési národní jednoty by měla potíže s prosazením se eh, zejména tady v té východní části, která je eh, spojená pouze několika málo silnicemi, které je možné snadno přerušit. Tolik tedy situace bezpečnostní. Co se týče situace ekonomické, ta situace je Eh, velmi, velmi nedobrá, eh, utrácí se mnohem více, než kolik se vydělá a eh, hotovostní rezervy rychle klesají. Může se velice brzy toto rozvinout ve finanční a bankovní krizi. Dinár velice padá. Produkce eh, ropy je zhruba na třetinové úrovni eh, oproti době před eh, revolucí a navíc samozřejmě ropa je velmi levná. Také pokud nedojde k politickému řešení a naopak budou pokračovat boje, pak velice rychle se rozplynou také příjmy z ropy a de facto Libie jako stát začne rozpouštět eh, svoji podstatu. Čili já myslím, že to je asi tak eh, všechno, co vám mohu říci aktuálního eh, přímo na místě a o vývoji vyjednávání. Teď budeme muset zhruba týden počkat, než skončí islámské svátky. No a uvidíme, jak se tady strany dohodnou či nedohodnou. A podobně důležité bude eh, dosáhnout dohody také na jménech členů rady. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že se nacházíme asi v nejchoulostivější fázi, a sice ve fázi přebírání odpovědnosti eh, ze strany všech zúčastněných. A to na základě návrhu dohody eh, předložené Bernardinem Leonem Mám na mysli nejenom eh, přílohu o složení rady, což je důležité, ale důležitý je také výklad eh, všemi zúčastněnými stranami. Možná, že je to eh, nejobtížnější fáze, protože všichni musí být přesvědčeni o to, že je nyní naléhavé uzavřít bolestivou kapitolu Libě. Eh, což nebude mít pouze regionální, ale i evropské celosvětové dopady. Myslím, že by bylo velmi užitečné, kdybychom mohli říci, že nejde o to omezit náš úkol eh, na dohodu zúčastněných stran. To se do týdne podaří, pokud Bernardino eh, Leon mm, to považuje za optimálně dosažitelné. Eh, měli bychom se také eh, snažit, aby se k tomu vyjádřilo OSN a vyzvalo zúčastněné strany k uzavření dohody. Také by mělo být dáno najevo, že pro OSN je tato dohoda základem dalších řešení Jinak tady bude nebezpečí, že pokud věci takto nevynutíme, že pak jedna z postižených stran nebo dotčených stran vše eh, eh, zase eh, převálcuje nebo naruší. Na místě je proto ptát se, jakou diplomatickou práci může odvést Evropský parlament. Bernardino Leon se zmínil také o e, diplomatickou účast parlamentu. Možná, že by to bylo zapotřebí k e, povzbuzení dialogu a bez ohledu na těžkosti musíme e, nalézt způsoby a nástroje k dosažení dohody eh, mezi stranami. To je nutnost, jinak eh, občanský konflikt v Sýrii eh, se bude dále vyhrocovat a bude to také znamenat, že ze Sýrii ještě více terorismus, což povede k dalším vlnám migrantů a proto je v našem zájmu přispět k řešení problému. Děkuji. Já bych chtěl především poblahopřát Bernardinu Leonovi k jeho neuvěřitelné práci. A za druhé, jde o skutečnosti, nikoli o názory. Vláda v Bejrutu kontroluje především milice. Chalif Paša není ministr obrany je velitelem svých vlastních ozbrojených sil, které podléhají ještě vrchnímu velení, abychom si udělali představu o té diskrepanci v Bengázi. Existují anti islamisté kontrolovaní Bejrutem a obě strany jsou zneklidnění přítomností al qaidi Za druhé, dohoda eh, představuje labirint, v němž nelze pokračovat, ale jeho pozitivní důsledek eh, spočívá v tom, že eh, bude možné nastolit jakousi loutkovou vládu a zatím e, e, je nasazení pozemních, ale i vzdušných sil nemožný. Dále musíme si uvědomit, že v Libii se e, nejedná o různé tábory, ale o arabské tábory v Libii a dohoda počítá s tím, že skupiny z jihu budou z toho vyčleněny. Ty nejsou v Eskradu přítomny, protože ty, které jsou řízené Tobrukem a Tripolisem, jsou pouze zástupné, nemají ale žádnou eh, reprezentativní eh, sílu na jihu. A také nebylo zmíněno, že ústavní rada sestávající z Arabů chce Tuaregy a to musí vyloučit, dokonce chce prověřovat jejich státní příslušnost a já jsem získal texty z Libie, kde se specificky hovoří o tomto bodu. Budeme tedy mít co dočinění s obrovským konfliktem. Poté, co dojde k dohodě s Araby na severu, které eh, eh, staleté libijská, staleta libijská společenství chtějí z rasových důvodů vymítit. Navíc máme problém eh, rasistický, protože Tuaregové eh, jsou ehm, spjatí s islamistickými hnutími v Mali a také na severu a eh, tyto skupiny mají být z, toho, z této meziarabské dohody vyloučené. Bez ohledu na to, jakou dohodu uzavřeme s touto loutkovou vládu, problémem zůstanou kontroly na hranicích s Egyptem a také eh, v okolí Tunisu. Jich Libie eh, je vlastně otevřená vstupní brána, bude-li jich otevřen a sever izolován, tak to k ničemu nepovede. A eh, závěrem chci říct, že pokud nezohledníme, že sever bude eh, nebo jich bude eh, vyčleněný z toho mezi arabské, z té mezi arabské dohody, tak vlastně budeme moci budovat pouze vzdušné zámky. Děkuji vám, pane předsedo. A to, co pan právě řekl, je absolutně správné. Samozřejmě, eh, že jsme vděční za úsilí o stabilizaci, ale stabilizace eh, nelze docílit vojenským zásahem. To by vše ještě zhoršilo. Bernardinu Leonovi jsme dali náš názor na vědomí a eh, není možné, aby tato jednání eh, podporovaná Alžírem a akceptována arabskou ligou a také eh, někdy Gaddafim nyní eh, selhala. V Iráku eh, byly síly, které nyní způsobují chaos v Syrii a Libii. Výsledek je vojenský útok Francie, Spojené království, USA a Kanada vedli tento útok pod záštitou NATO. E, pamatuji si ještě na komentáře zde v Evropském parlamentu, nevím, jak je nazvat, ale e, nedůslednost politického a strategického charakteru vedla ke 180 stupňové otočce i v jednáních s USA a Kubou. Možná, že nyní musíme podpořit syrskou vládu, abychom zabránili této strašlivé hrozbě. Ostatně eh, četl jsem podklady španělských spravodajských služeb, kde se píše, že v zásadě to není velký problém. Jsou zde tři velké tábory a ten problém by se dal vyřešit. Ale jsou, je zde zájem ty problémy nevyřešit a proto eh, podpoříme jakýkoliv druh stabilizace a eh, také hledání řešení, protože řešení nalezeno být musí s tím, že mm, do toho budou zapojeny všechny strany. Pokud eh, někdo zůstane mimo, tak nás ty problémy opět doběhnou. budu eh, velice spokojena, když eh, se budu eh, moci zapojit do nějaké parlamentní diplomacie, jak to navrhuje Antonio Banderas, ale parlamentní diplomacie k čemu? nevidím tady žádné strategické směřování v tom, co OSN činí či nečiní v Libii. Kdo to má vlastně na starosti? Ano, Federica Mogherini je velmi schopná, má na starosti celý svět, ale kdo je specificky zodpovědný za eh, Libii, aniž by eh, zanedbával kontext? A kontext je zástupná válka, protože my vlastně tu zástupnou válku zakrýváme. Pod koberec v Libii probíhá zástupná válka. Turecko a Katar jsou hráči, kteří podporují to, co se děje v Tripolisu a samozřejmě Egypt a Saudská Arábie eh, podporují eh, vlády, vládu, jsou velmi relevantní hráči a bojují eh, navzájem. A kde jsme my? Máme strategii nebo jim je necháme eh, bojovat eh, a jít si navzájem pohrdle a využívat pokrku a využívat eh, zástupce v Libii? Ano, není pouze o to zapojit sever, musíme do toho zapojit i jiné velmi relevantní skupiny. A mm, nejsem si jistá, že mm, se toho dosáhne nedávné prohlášení o posledních zvratech eh, procesu pod vedením Bernardina, tam se hovoří o tom, že Evropská unie by podpořila 100 milionů. Já nemyslím, že v Libii jsou problémem peníze. Ano, stanou se problémem, ale skutečnost, že se nezavazujeme eh, k eh, žádné podpoře, což by bylo klíčové, a že po pádu Kadáfího skutečně mrháme příležitostmi. Měli bychom skutečně podnítit zúčastněné strany, aby se dostali k dohodě a ne stále krok dopředu a zase zpátky mohu se tedy domnívat z toho, co bylo řečeno, že eh, podporujeme pana Aftara, i když každý říká, že je válečný zločinec, navzdory tomu, že to brudská vláda z něho učinila eh, hlavního velitele armády a není pravdou, že zabránil premiérovi Tobruku nastoupit do letadla na Maltu? Hovoříme něco Turecku o lodi plné tureckých zbraní, která byla nedávno na cestě do Libie a říkáme něco e, Rusku na lodi, která pašovala ropu a byla zadržena. To jsou otázky, které bychom v rámci strategické perspektivy měli zodpovědět. A můj pocit eh, na základě sledování eh, Libie v posledních pěti letech a kontaktu s zúčastněnými stranami mi napovídá, že neexistuje strategický postup, kromě podpory Bernardina. Ano, chudák Bernardino dělá krok dopředu a krok zpět, ale můžeme si to dovolit? Nejde pouze o dodávky ropy eh, našim členským zemím, což je relevantní, ale jde o podstatu islamského státu, dalších teroristů a také o dopady, důsledky na proudy migrantů, běženců a celou řadu eh, dalších reálných problémů eh, v vztahu k naší bezpečnosti. Uh, thank you, uh, Mr. Brock. Uh, Děkuji, pane Broku. Ano, je to zástupná válka, je zvláštní. Uh, je tu Saudská Arábie, uh, což je tedy výzva salafismu. A kromě toho si musíme uvědomit, že jsou tu zase země jako Katar, který je na straně Egypta a jsou to tedy nejrůznější fronty, které jsou velmi zvláštní. Eh, je to aktivní islámský stát, Al-Qaida eh, ne, Al-Qaida v tuto chvíli vypadá jako eh, takřka pokojné hnutí ve vztahu k ISIS. V každém případě Potřebujeme tedy e, západní frontu pod vedením Německa a Francie. E, uznávám, že to bylo špatně. Já se ptám, co by vaše e, strana tedy udělala, kdyby byla ve vládě, abychom zabránili mm, smrti žen a dětí v Bengázi. Já si myslím, že to je tedy ta eh, zásadní otázka a, naš, hlavní reakce. Děkuji. Předseda bohužel hovoří bez mikrofonu. Rád bych vám řekl, že ministry vnitra, ministři vnitra se shodli na řešení migrační otázky. Prošlo to většinou proti Maďarsku, České republice, Slovenské republice a Rumunsku. Rada rozhodla většinou o eh, rozdělení 120 tisíc uprchlíků. Byla to většina proti Rumunsku, Maďarsku, Slovensku a České republice. Eh, to je jiná věc. Uvidíme, jak to bude vypadat. V každém případě se eh, může stát, že většinové hlasování je závazné. E, můžete prohrát, ale e, zkrátka e, to tak musí být. Uvidíme, jak to rozdělení bude konkrétně vypadat. Je to odhlasováno a pokud vím, tak Spojené království nahlasovalo proti. Finlands, fin, Finsko se zdrželo. já nevím konkrétní podrobnosti, pan Galer mě to pouze ukázal na internetu. Pravděpodobně to bude tedy rozděleno podle přílohy, podle toho, co jsem slyšel, ale uvidíme, jak to bude prakticky vypadat. Nicméně si myslím, že je to tedy e, dobrý krok směrem vpřed tam bychom se jako parlament měli soustředit na legislativu týkající se stálého mechanismu. Pane Berger, to je zodpovědná osoba, po které někdo volal. Eh, děkuji vám za tu čest, pane předsedo. Děkuji za veškeré komentáře. Já si myslím, eh, že to, co zaznělo, to znamená, že jsme v, té v tom nejcitlivějším okamžiku, je pravda. Příští týden bude velmi důležité, musíme si, důležitý. Musíme si také eh, uvědomit, že je důležité zahrnout nearabské obyvatelstvo. Bernardino Leon tedy odvedl skvělou práce, práci, pokud jde o tu současnou eh, podobu dohody. Jakmile ta dohoda bude uzavřena, tak budeme muset řešit o otázky lidských práv a další s tím zpěté otázky. A nyní eh, to, co říkala paní Gomeš, eh, že o peníze v takové zemi, zemi jako je Libie, nejde. Já bych rád eh, zmínil to, co už jsem řekl, že potřebujeme nějaké kontaktní partnery, se kterými budeme moci jednat, tak abychom mohli ty dohody skutečně realizovat. Budeme muset zvážit klasické nástroje. Jak víte, před rokem jsme zvažovali to, že tady pomůžeme této zemi příhraniční, eh, při eh, hlídání hranic a eh, budeme pravděpodobně zvažovat i další věci, pokud jde o vztah s Ruskem a o další aspekty při hledání dohody o misi EUNAFORMET, jsme tedy řešili i vztah e, s Ruskem. Celkem za to tedy musíme dát té dohodě čas. Nejprve ji tedy musí schválit parlamenty a e, vlády a následně tedy můžeme všechny tyto otázky zač, zašít, řešit. Všechno to, e, co jste vy právě zmínili. Děkuji, pane předsedo. Pan Nart. Ano, já naprosto souhlasím s tím, co právě zaznělo. Z filozofického hlediska. Nicméně e, filozofie v Libii znamená e, spoustu krásných slov a nic jiného. Myslím si, že postrádáme seriózního partnera. E, seriózní partneři najednou v Libii mizí. Polit, politika už, v politice už nikdo takový není, eh, představitelé kmenů také ne. Eh, jsou tu jen představitelé milicí, kteří mají zbraně a peníz, peníze. Eh, lokální milice v tuto chvíli kontrolují zdroje ropy a jednotlivé milice tedy v Eh, kontrolují jednotlivé zdroje ropy, eh, zase jiné milice kontrolují přístavy. Eh, podobné to bylo v Kambodži. Rudí kmérové kontrolovali, ovládali produkci kaučuku a navzájem si rozdělovali peníze, které z toho plynuly. To znamená, že bychom měli nazývat věci pravým jménem. Rád bych řekl, že ty, ti partneři, které máme, jsou pouze zdánlivý. Je to dáno tím, že nikdo jiný tu není, ale velký problém spočívá v tom, že pokud hovoříme o e, jižních hranicích, tak e, je to velmi nejasné. Nakládání s hranicemi je velmi pochybné. Musíme si uvědomit, že ten jižní koridor Sudán, Egypt a tak dále, že to je velmi důležitá věc. Jde o oblast E, na hranicích mezi Egyptem a Nigerií, která je naprosto otevřená, je otevřená pro všechno, mimo jiné i pro pašování zbraní. Vzpomeňme na Boko Haram ehm, e, ta, to využívá, ta využívá e, tuto hranici. Měli bychom si tedy přiznat, jaká je skutečnost a neměli bychom tady formulovat žádnou politiku založenou na fikci. Hlásí se ještě někdo další? Eh, ne, proto zasedání končím a uvidíme se příště. A kdy bude to příště? Kdy je eh, příští zasedání? Příští zkouze se koná 28. září. Eh, děkuji.